Good afternoon, ladies and gentlemen. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Myslím, že nás tady moc není jako poslanců. Ale děkuji panu zpravodaji, že dorazil, děkuji. Paní Sander, vy jste vlastně jediná, kdo tady je z poslanců a ještě tady, ani paní kolegyně, takže společně tady jsme dosáhli čísla tři. A vy také, pane kolego, tak pardon, takže, nebo paní kolegyně, jsme čtyři. A tady pan Kohlíček, takže pět. Vidíte, omlouvám se. Nicméně, jak je to s panem Javorem? To je pan zpravodaj. Uvidíme. Nejprve bod číslo jedna, tedy na programu jednání, to je přijetí pořadu jednání. Pokud nikdo nemáte žádná vyjádření, poznámky, můžeme považovat eh, program, program jednání za schválení. Žádná sdělení předsedy nemám, pokud jde o dnešní den. Co se týče zápisů, tak jde o zápis 11. 12. července a 5. září. Máte k tomu někdo nějaké poznámky? Nikoho nevidím, takže děkuji za schválení. you, the, the title, which is very long. Přečtu název bodu číslo 4, závazná roční snížení emisí skleníkových plynů, jež mají dosáhnout členské státy v období od roku 2021 do roku 2030 pro odolnou energetickou unii a pro splnění závazků podle pařížské dohody. A změna nařízení Evropského parlamentu a Rady číslo 525 lomeno 213 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu. Mini Benedeku. Naštěstí byl název vaší zprávy tak dlouhý, že jste mezi tím stihl přijít. Takže ještě bych řekl, že v říjnu 2014 představitelé Evropské unie stanovili závazné eh, cíle domácího snižování emisí pro celé hospodářství ve výši minimálně 40 do roku 2030 ve srovnání s úrovněmi z roku 1990. Některá odvětví, jak víte, nespadají do systému EU ETS a musí snižovat emise o 30 opět do roku 2030 ve srovnání s rokem 2005 a mají tak přispět k celkovému cíli. Navrhované nařízení přenáší tento závazek do závazných eh, výr, ročních cílů pro emise skleníkových plynů pro členské státy pro dobí 2021 až 2030 na základě zásady spravedlivosti, nákladové efektivity a integrity životního prostředí. Hlavním výborem pro tuto problematiku je samozřejmě výbor pro životní prostředí. Tam je zpravodajem pan Gerbrandy z ALDE, ale je zároveň také náhradním členem našeho výboru ITRE. Teď eh, můžeme tedy probrat tuto záležitost v rámci našeho výboru. Přejdeme tedy rovnou k diskuzi. Chtěl bych poprosit pana zpravodaje, pana Benedeka Javora z GUE, aby nám představil svůj názor. Děkuji, pane představo. Já zastupuji zelené, ale jinak vám děkuji. Pan předseda, pokud jde o klimatické záležitosti, tak samozřejmě jste zelený, i když zastupujete GUE. Pan zpravodaj. Takže já myslím, že důležité není, do které frakce spadáme, důležitá je naše práce. A tady bych řekl, že je důležitá i spolupráce se stínovými zpravodaji. Takže děkuji za vaše úvodní slova a děkuji také za to, že jste posečkali na můj příchod, protože jsem měl trochu problémy dnes odpoledne s paralelními zasedáními. Jak jste velice dobře řekl, výbor ITRE zpracovává stanovisko pro hlavní výbor ENVY já se ovšem domnívám, že zde několik důležitých záležitostí, které jsou významné pro náš výbor, pro naše poslance a ty bychom tam měli eh, v našem stanovisku zdůraznit, tak abychom přispěli k nejlepšímu možnému nařízení pro sdílení úsilí, jakého můžeme ve spolupráci s našimi dvěma výbory a komisí dostáhnout. Samozřejmě, že když komise představila svůj návrh, tak se snažila vzít v potaz pařížskou dohodu a naléhavé kroky, které s touto dohodou souvisejí, včetně stanovených cílů. Když se pan předseda přerušuje řečníka, asi bychom měli změnit pořadí tlumočení na jednotlivých kanálech, protože obvykle je angličtina na druhém kanále. Uh, uh, Vy samozřejmě můžete hovořit, protože když hovoříte anglicky, tak jste na nulovém kanále. Pokud tedy nevadí, budu pokračovat v anglicky, byť bych mohl vystoupit i ve, ve své mateřštině, ale pro většinu lidí asi bude snažší sledovat mě v angličtině než eh, v mé kouzelné maďarštině. Takže museli jsme eh, dostat závazkům pařížské smlouvy. A návrh Evropské komise částečně tyto požadavky naplňuje, ale já si myslím, že bychom měli pracovat eh, na mm, zvýšení ambicí evropského klimatického a energetického palíčku a cílu v této oblasti, abychom naplnili ten cíl 1,5 stupně Celsia, o kterém hovoří pařížská dohoda. Samozřejmě, že se dokážeme na některých věcech shodnout se s tím novými zpravodaji a jakém rozsahu to bude, to si později vyjasníme. Teď ještě zdůrazním důležité věci. Myslím si, za prvé, vzhledem k tomu, že emise skleníkových plynů by měly začít klesat od roku 2016 do roku 2020, tak si myslím, že současná podoba návrhu komise může být příležitostí pro eh, další snižování uhlíkového rozpočtu a že je potřeba stanovit jiné východisko pro, eh, pro další výpočty emisí. Také si musíme zajistit, abychom neodměňovali země, které v tuto chvíli nenaplňují stanovené cíle a musíme věnovat pozornost jednotlivým členským státům a úsilí, které vyvíjejí. Já oceňuji přesahování stanovených cílů eh, období od roku 2005. Jsem proti převodu eh, využitých potenciálů do dalšího období. Pokud jde o mechanismus flexibility, tak eh, ten opravdu potřebujeme, zejména vzhledem k tomu, že třeba umožnit eh, energetický přechod v EU a za druhé nesmíme vytvářet eh, mezery, to znamená mechanismus flexibility by měl pouze pomoci členským státům naplnit požadavky, ale nesmí dojít k tomu, že členské státy ho budou využívat k tomu, aby se vyhnuli plnění stanovených cílů v nařízení o sdílení úsilí. V návrhu stanoviska budu také vyzývat eh, k tomu, abychom prováděli eh, kontroly před splněním cílů a používali mechanismus přeskumu, protože nejde jenom o schválení a vypracování celého nařízení. Stejně důležité je sledovat jeho provádění. Musíme kontrolovat to, jak členské státy dodržují evropskou legislativu a k tomu potřebujeme také silný mechanismus přeskumu, abychom mohli případně reagovat na selhání či nedostatky zda by taková kontrola proběhla až v roce 2027, což je návrh Evropské komise, tak já si myslím, že by to znamenalo, že by členské státy nemohly implementovat další politiky, které by jim umožnily naplňovat stanovené cíle. Takže já bych požádal o přenastavení cílů kontrol, jak o tom eh, hovoří zatím Evropská komise a chtěl bych, eh, aby se tímto nenavyšovala administrativní zátěž pro členské státy a abychom ty kontroly dodržování pravidel eh, přesto byli schopni provádět eh, ročně. Jsou tady další záležitosti, které ještě budeme probírat eh, se stínovými zpravodaji, ale myslím si, že to, co jsem zmínil, jsou asi ty největší výzvy pro Evropský parlament. a že s těmi bychom se měli obrátit na komisi, pokud jde o nařízení, o sdílení e, úsilí. To považujeme za dostatečně ambiciozní, stejně jako politiky o energetické účinnosti. To by mělo vše dohromady zajistit dodržení pařížské dohody. A také nesmíme zapomenout na nedávný šokující vývoj v, e, e, v arktickém severním ledovém oceánu, který ukazuje, že potřebujeme skutečně dosáhnout nařízení, které bude co možná nejambicioznější pro oblast klimatických změn, protože pokud eh, to neprosadíme, tak eh, může dojít eh, v brzku ke zhroucení celého globálního klimatického systému. Já doufám, že se s novými zpravodaji tedy připravíme za výbor ITRE stanovisko, které výboru pro životní prostředí pomůže ovlivnit návrh Evropské komise způsobem, který Evropskému parlamentu pomůže, stejně jako Evropské unii, nastavit správné nařízení o sdílení úsilí. Já si myslím, že to by mělo být naším cílem ve spolupráci s členskými státy v boji s klimatickými změnami. It was more time for you. Um, now it is um, Děkuji. A teď paní Kompona na tu za paní Bonafé. Děkuji, máte slovo. Mnohokrát děkuji Omlám se za uh, Simonu. Tato nová směrnice je důležitý krok v kontextu evropské strategie pro přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku. NV bude v příštím roce hlasovat o ETS a my v ITRE budeme mluvit o příspěvku členských států o uh, celkovém příspěvku uhlíku v rámci sektoru NETS. E Mluvíme o zemědělství, stavebnictví a zprávě odpadů. Tato snaha má za cíl snížení emisí o 30 oproti úrovni z roku 2005. Eh, je to společné úsilí, které je postaveno na udržitelnosti, je to eh, závazek, který podporuje skupina SD především lepším. Musíme čelit této výzvě a mezinárodní konkurenceschopnosti. To znamená, že nemůžeme pominout tuto příležitost. Uvažujeme o technologickém vývoji, o nových o um, omezeních pro malé budovy. Nesmíme eh, zapomenout na rozvoj v produktovém designu, pro obnovu surovin a snížení přechodu k cirkulární ekonomice. Je to průběžný proces bolest nesmíme trpět, je to výzva, kterou se musíme chopit. Je to povinná cesta, která musí být usnadněna pragmatickou legislativou. A druhá část naší legislativa znamená také rámcovou směrnici o cirkulární ekonomice a sdílení úsilí. To je založeno na těch návrzích komise v novém zemním balíčku. Pokud jde o sdílení úsilí, můžeme přispět solidaritou v parlamentu a tím, že jak si zasadíme návrh komise do určité koherence. Jsou tady dvě, dva důležité aspekty zdali ten návrh je dostatečně ambiciozní v rámci mechanismu flexibility, jak říkal náš pravodaj pan Něvor, a musíme se analyzovat potenciální dopad této nové flexibility v rámci ETS a CEF s, s, s ohledem na trajektorii 2050 a další úsilí, které musí EU podniknout po Paříži. A potom je tam FAS, musíme e, zhodnotit e, spravedlivou distribuci a rozmístění, především s ohledem na flexibilitu asymetrickou a také cíle po roce 2020. Je třeba zohlednit specifické charakteristiky členských států, musí být ale vyvážené tak, aby členské státy musely přijmout konkrétní kroky. Jménem ALDE paní Kunce. Una vez estudiado el texto, my jsme si, já jsem si prostudovala ten text a návrh Evropské komise, pokud je o snížení emisí tak si myslím, že se jedná o dobrý počáteční dokument, eh, ale je naprosto zásadní, aby Evropský parlament byl ambicioznější v textech, eh, které chceme, aby pomohly ke skutečnému snížení, eh, tak jako o tom hovořil summit v Paříži. Tento dokument řeší i kontroverzní témata, ale myslím, že důležité je, že chceme společně bojovat proti klimatickým zemí, e, změnám a tady je ten prostor, který máme, poměrně dosti e, omezený. Chceme dosáhnout e, rovnováhy, je ovšem těžké najít to období, které budeme považovat za období výchozí. Tady doufám, že se nám podaří dosáhnout schody a skutečně myslím, že ta, ten vyjednávací prostor je poměrně úzký. Konkrétně se domnívím, že například eh, oblast eh, zemědělství musí být eh, vzata v potaz a zatím není dostatečně zohledňována při takzvaném energetickém přechodu, pokud jde tedy o snižování emisí. Někdy tomu bývá dokonce naopak, například hodnocení Evropské komise uvažuje o tom, že by tento sektor do budoucna dokonce mohl ty emise navyšovat. A to si myslím, že je potřeba řešit, že zemědělství musí být chápáno jako jiný produkční sektor a není možné němu přistupovat s takovými eh, výjimkami. Naopak můžeme uvažovat o tom, že by se zemědělství přeorientovalo od zemědělství konvenčního k biologickému, eh, organickému zemědělství, které funguje bez pesticidů a tak dále. Eh, za druhé se mi zdá velice důležité eh, téma flexibility a ten návrh, který předkládá Evropská komise, která umožňuje kompenzovat emise oproti zalesňování. To se nám a priori zdá dobré, Nesmí to ovšem vést váku a určitým mezerám, tak aby nedocházelo k zesilování přírodních katastrof, jako jsou třeba povodně, naopak, abychom využili zalesňování jako kompenzačních opatření. Proto je potřeba, abychom v dokumentu stanovili jasná kritéria, kritéria která by zajistila skutečně užitečné vysazování budoucích eh, lesů, to znamená, aby to bylo skutečně zalesňování s, potřeb, s přidanou hodnotou. A poslední věc, eh, musíme se vyhnout tomu, že bychom zvyšovali administrativní zátěž. Zároveň si musíme stanovit nějaký termín pro přeskum. Tady existuje takový rozptyl dělat přeskum každý rok nebo jednou za pět eh, let. Ty stanovené cíle jsou stanoveny ročně a nevím, jestli tam je dostatečný prostor pro naši reakci v případě, že členské státy nebudou tyto cíle eh, naplňovat. Děkuji. Kolik Benson. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Pan Sean Kelly tady nemohl být, já jsem von Je důležité, aby Evropská unie byla nadále ve vedoucím postavení, pokud jde no, o klima. Musíme plnit pařížské cíle na základě konkrétních politických kroků. Je to rovnováha mezi něšimi závazky a naším uznáním pro specifikaci v rámci ekonomik členských států. Je to velká výzva a je to dobrý základ. Myslím si, že tento návrh je dobrá rovnováha mezi spravedlivým rovným hlacím ponem, flexibilitou. Je to dobrý základ pro intensifikaci konkrétních kroků. Stávající flexibilita je důležitá pro členské státy spolu s návrhem pro nové flexibility je otázka Deforestace je důležitá především pro konkrétní země, které eh, mají eh, rozsáhlé zemědělství v této oblasti. Jedná se o držitelnost a úsilí proti deforestaci, hm, také pro uhlíkovou sekvestraci. Je to zásadní pro země, které už podnikly ambiciozní programy pro zalesnění, pro snížení úrovní uhlíku. To také povede k snížení emisí globálně. V rámci ETS a i mimo ETS jsou kroky takové, že se doplňují. Společně můžeme snížit o 40 emise do roku 2030. V rámci plných alokací ETS to umožňuje snížení emisí. Je třeba zajistit realistické východisko pro rok 2021. Některé členské státy v čelí výzvě dosáhnout cílů pro rok 2020 což je důsledek negativního hospodářského vývoje. Ale jsme v dobré situaci, na jehož základě můžeme rozpracovat návrh, tak abychom mohli dosáhnout dalších kroků sektoru NEETS. Děkuji jménem Evropské komise. máte slovo. Um, Děkuji mnohokrát za to, že jste mě pozvali. Myslím, že naše připomínky, moje připomínky budou také velmi krátké. Měli jste možnost se na návrh podívat. Mnozí se domnívají, že je to vyvážený návrh, pokud jde o náklady, integritu a rovné podmínky. Některé připomínky k tomu, co tady padlo. Zdůvod pokud jde o overachievement, nepředjímá se žádný přenos, žádný posun do nového období, tak to je to koncipováno. Ráda nežádala o změnu. Pokud jde o komisi, rovněž se nedomníváme, že žádný členský stát nepřijde o svůj cíl po rok 2020. Mohlo by to hodně stát, protože je tady efektivní mechanismus souladu, který už tady existuje. V tom budeme pokračovat. Pokud jde o flexibilitu, rozpočtu. Myslíme si, že tady nejsou žádné mezery. Komise je velice konzervativní ve svém přístupu. Pokud o kontrolu dodržování. Myslím, že by bylo dobré přejít na systém, který nebude tak administrativně zatěžující pro české státy nebo komisi. Je to taková kombinace měkkých a tvrdých opatření. Měkká opatření. Každý rok budeme kontrolovat členské státy, zda-li plní tyto cíle ale pochopitelně je nebudeme soudit, pokud jim tyto cíle ujdou. Ale připomeneme jim, to a každých pět let bude možné uh, s nimi přijít k soudu, protože tam už půjde o ta tvrdá pravidla. Také eh, ta pravidla, která se mohou etablovat po pěti letech, um, musí být mobilizovány v členských státech, protože výročně by to nebylo v rámci zemědělství možné. Pokud jde o nelegální kácení, to pochopitelně nezahrnuje emise z lesů. Je to návrh, který budete projednávat dnes po páté hodině v rámci toho eh, chceme zajistit, aby pokud došlo ke kácení lesů, tak to bude zohledněno v rozpočtu a v rozvaze Evropské unie. Tady někdo říká, že to jde mimo zemědělství. Já si myslím, že vůbec ne. Uh, Zemědělství bude muset nadále snižovat své emise v rámci nařízení pro snižování emisí. O to nám v tomto návrhu ostatně jde. Nicméně chceme zemědělcům dát možnost se podívat na možnost snižování mm, emisí v rámci F e e sektoru, aby eh, měli možnost snížit tyto emise pokud jde o jednu druhou oblast. Pro, proto máme to propojení dvou oblastí, ale eh, pochopitelně nechceme z toho vyjmout žádný sektor ekonomiky, budou eh, k tomu muset při, budou se tomu, mus, toho muset ujmout všichni. Děkuji. Pan Benedek Javor. Eh, Máte 7,5 minut, ale já bych vám dal asi 30 vteřin. Děkuji. Já se 8 omlzím na 30 vteřin. Musím poděkovat všem stínovým zpravodajům za příspěvky, za vysvětlení komise. Vidím, že je tady prostor pro další rozvoj návrhu. Budeme spolupracovat se zpravodaji, abychom toto v výboru dopracovali a snad to bude úspěšná spolupráce. Děkuji, velmi dobře načasované. Děkuji mnohokrát a teď přejdeme E, přechod hlasování z 23. března do května. Chceme být připraveni asi dva měsíce předtím, abychom posílili přístup Envy. No a nyní přejdeme k bodu 5, akční plán EU pro e-government na období 2016 až 2020. A naším zpravodajem bude paní Angelika Mlinár za ALDE i ITRE. Připomenu, že komise vydala sdělení v dubnu roku 2016, asi před půl rokem, akční plán na rok 2016 až 2020. Tento akční plán navazuje na předešlý na leta 2011 až 15, takže na pětileté období a IMCO je tady hlavním výborem pro vypracování stanoviska z vlastní iniciativy, ale ITR je asociované podle pravidla 54 Máme tady výlučné kompetence v rámci některých významných otázek a to je první výměna názorů v ITRE na toto téma, takže Angeliko, požádám tě, jestli můžeš zahájit naše diskuse. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Jsem velice ráda, že dnes probíhá tato výměna názoru k tomuto tématu a těším se na spolupráci se stínovými zpravodaji. Jak už řekl pan předseda, máme výlučnou pravomoc v této oblasti. I eh, government eh, je klíčovým eh, prvkem pro strategii jednotného trhu, snižuje to náklady, administrativní zátěž pro občany i podniky. Můžeme k tomuto tématu hovořit opravdu dlouho, ale omezím se na několik málo poznámek a spíše si vyslechnu kolegy. Vítám sdělení, které eh, řekl který zmínil pan předseda sdělení Evropské komise. Na evropské úrovni už toho bylo uděláno dost, eh, abychom pomohli vládám s digitalizací Jde o například eh, e-procurement, tedy elektronické zadávání, veřejných zakázek a další návrhy, které zlepšují koordinaci mezi členskými státy a ve vztahu k občanům. Pokud jde o posouzení dopadu a revizi současného rámce interoperability, to v tuto chvíli probíhá a já to velice vítám. Musíme vytvořit jasný a konzistentní evropský rámec a dosáhnout lepší implementace na úrovni členských států a využít nových eh, technologií IKT, pokud je o zlepšení interoperability. Podobně komise podporuje interoperabilitu koordinací členských států, aby společně vytvářeli evropský katalog eh, IKT pro veřejné zakázky. Ale abychom zajistili dlouhodobě udržitelný rámec pro digitální transformaci veřejné zprávy, myslím si, že je potřeba, aby naše návrhy obstály do budoucna. Takže eh, vstřícnost k uživatelům, flexibilita, toto jsou důležité zásady do budoucna, protože musíme počítat s tím, že technologie se rychle vyvíjejí, například eh, cloud computing, to musíme zohlednit. Také otevřenost je v této souvislosti velice důležité, protože otevřená data a služby eh, mohou reagovat na nová řešení, přicházet s novými službami. Zároveň ovšem musíme chránit také soukromí občanů. Důležitým bodem a zásadou také je, aby začali uživatelé více v členských státech těchto elektronických služeb více využívat. Proto potřebujeme se na tu uživatelskou vstřícnost více zaměřit a komise zde chce jít příkladem a chce dávat eh, více eh, klás větší důraz na eh, digitalizaci služeb já si myslím, že i jiné evropské instituce, jako Evropský parlament, ku příkladu, by se měly snažit být více v popředí digitální transformace. Ale nesmíme zajiš, zapomenout na to, že náš, naše cíle musí být založeny na adekvátní infrastruktuře, na otevřenosti dat, na interoperabilitě a dobré ochraně údajů. Proto je důležité, aby toto všechno členské státy dopředu zajistili. To si myslím, že pak zlepší spolupráci států s podniky a s občany a přispěje to ke skutečně efektivnímu využívání nových technologií. A zároveň si také myslím, že bychom neměli eh, promarnit tuto příležitost a teď se těším na vyjádření kolegů. Děkuji. Děkuji. Jménem EPP paní Sander. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, úřady online a administrativa online je úžasný potenciál pro obnovení vztahu s podniky a občany na jedné straně a veřejnými orgány na straně druhé. Digitalizace veřejných služeb umožňuje uh, všem šetřit čas, peníze a zvyšovat efektivitu, transparentnost a umožňuje to také snižovat eh, papírování, administrativní zátěž, což je obzvláště důležité pro naše podniky a zejména pro malé a střední podniky. Já tedy zcela podporuji přístup Evropské komise a její akční plán, který jde určitě dobrým směrem. Potřebujeme evropskou spolupráci k tomu, abychom zajišťovali interoperabilitu nad rámec hranic. Také jsem pro ty jednotlivé principy akčního plánu, digitalizace, one-stop shop, interoperabilita, propojení, open data, přechod k veřejným zakázkám online a tak dále. Nicméně je potřeba, aby byly k dispozici také vhodné prostředky a měla bych čtyři připomínky. První je, že důvěra je nezbytný prvek úspěchu. Je skutečně potřeba, aby uživatelé a podniky důvěřovali o administrativě a orgánům, že budou chránit jejich digitalizované osobní údaje. Druhý bod, který považuji za důležitý, je digitální zahrnutí, inkluze. Nesmí eh, online eh, zcela nahradit offline, například ve venkovských oblastech nebo některé starší osoby, určité osoby, například postižené, nebo lidé, kteří nemají prostě, neumí prostě pracovat dostatečně s počítatem, tak stát a veřejná zpráva nesmí vytvářet další digitální propast. Třetí bod je, že je potřeba, aby služby online byly zaměřeny na potřebu uživatele, to znamená, musí být eh, uživatelsky příznivé, snadno uživatelné a přístupné. A konečně čtvrtý bod, Chtěla bych říci, že inst, evropské instituce, jak říkala moje kolegyně, by měly být příkladem. Říkám si, že bychom například mohli začít tím, že bychom přeložili internetové stránky evropských institucí, že by tedy na těchto stránkách byly v jednotlivých pracovních jazycích Evropské unie, že by tyto stránky byly přeloženy, protože dnes je všechno v angličtině a všichni občané prostě neovládají tak dobře angličtinu. To znamená, toto je ta práce další, kterou bychom měli udělat. Já tedy také netrpělivě očekávám návrh stanoviska naší kolegyně Mlinár a děkuji, těším se na další spolupráci. Děkuji za vyjádření tohoto stanoviska. Nyní socialist pan Zorinho. Děkuji, pane předsedo jak již jako stínový zpravodaj můžete opravdu počítat s veškerou mou aktivní spoluprací a s podporou naší frakce a chtěl bych se s vámi podělit o několik připomínek, které se týkají tohoto akčního plánu a zapracování tohoto akčního plánu do dalších digitálních iniciativ. Víme, že Evropská unie prochází a zažívá obtížné období a je to důležité pro naši identitu. Musíme potvrdit naši identitu to na základě humanistických hodnot, na základě lidských práv a demokratických participativních práv. Tyto hodnoty eh, nyní eh, jsou zde před velkou možností. Zde můžeme vytvořit základy digitální evropské identity, která bude znamenat naši odlišnost. Tyto interoperabilita pro veřejné služby, veřejné orgány je velice důležitá. So je zde určitá společná platforma, která nám umožňuje sdílet údaje a umožňuje vytvořit rámec technologickému pokroku, protože technologický pokrok se vyvíjí neustále a my musíme k tomu přispět určitou přidanou hodnotou, aby tento systém byl odolný, aby ty modely prostě nebyly hned zastaralé. A tato filozofie tak tu nacházíme také v tomto dokumentu a myslím si, že právě tato filozofie by měla eh, být také zohledněna v programu Wi-Fi pro Evropskou unii. To je zpráva, které jsem také zpravodajem. A veš, pro celý tým, který bude pracovat na tomto týmu, myslím si, že tento princip by měl být zapracován do toho tohoto akčního plánu, protože pokud chceme otevřenou eh, státní zprávu, tak uživatelsky příznivou, tak musíme zohlednit potřeby a přání občanů. Samozřejmě jsou zde určité obchodní příležitosti pro podniky, které jsou také nezanedbatelné, ale musíme opravdu mít na zřeteli občany a je opravdu ta cesta, kterou bychom měli jít eh, směrem k digitální revoluci. Eh, Děkuji pan Raimond za zelené. Tak já prezident. Děkuji, pane předsedo. Zpráva nebo ta téma, to téma jde určitě správným směrem a domnívám se, že můžeme k tomu dobře přispět tady touto zprávou. Chtěl bych se zmínit o třech věcech. Na evropské úrovni mám dojem, že parlament, komise a také rada už má určitou vedoucí roli, když prezentuje data, snaží se být skutečně vyjadřovat se transparentně. Samozřejmě můžeme se zde ještě zlepšit, ale Měli bychom poukazovat na to, že na evropské úrovni zde již byl dosažen určitý pokrok. Velký problém je v tom, že členské státy, eh, že jsou zde národní kompetence, že v jednotlivých členských státech jsou poměrně rozdílné systémy, různé požadavky, co se týká různých druhů dat a to bychom měli jakožto Evropský parlament také ofenzivně pracovat na to, aby došlo pokud možno co největšímu sjednocení z dlouhodobého eh, pohledu tady v této oblasti. A myslím si, že když Evropa má být silná a růst společně, tak eh, opravdu takto bychom měli postupovat ve směrem k občanům. Další bod ta vá, význam v tom dokumentu už vlastně, nebo s důležitou roli zde hrají podniky, toto vlastně musíme zdůraznit. Jde zde o občany, občanky Evropské unie, tak aby ty eh, administrativní činnosti byly co nejvíce zjednodušeny, když potřebují jednat s, s té státní zprávou, takže měli bychom mít opravdu směrem k odbourávání administrativních zátěží a k co největšímu možnému zjednodušení. Děkuji. Um. Děkuji. Pan Kohlíček zlaguje. Pane předsedo, měl bych několik eh, jednoduchých poznámek. Za prvé, eh, je vhodné podle možností sjednotit formát všech registrů, které chceme společně používat v rámci Evropské unie. Někde se to daří, například map. někde se to rozšiřuje, to jsou evidence vozidel, technických průkazů, ztracených řidičských průkazů a podobně. Také v evidenci obyvatel a nemovitostí se hodně pokročilo, ale stále není mi jasné, jestli ty registry jsou skutečně už propojitelné. Dobrá je asi koncepce, protože tady francouzská naše kolegie mluvila o tom, že někteří lidé nepoužívají i početní techniku, zejména starší, já sice jsem starší, ale používám výpočetní techniku, pan předseda asi také, ale prostě jsou lidé, kteří k tomu nepřilnuli. Máme v České republice koncepci checkpoint, kde je možné v jednom místě... <laughs> ne, vy jste, vy jste mladý, ale delší dobu. Takhle, ne starší, ano. Eh, máme v České republice koncepci checkpoint, eh, což je eh, místo, kde je možné si zajistit různé dokumenty z registrů. A zatím se to rozšiřuje, je to zatím v začátku, ale myslím si, že to by byla dobrá koncepce k rozšíření napříč celou Evropskou unii. Otázka je, do jaké míry je možné potom přebírat ta data přes hranice, jak říkal správně tady náš zelený kolega. Správná je otázka také jazyková, protože ne každý mluví jiným než svým vlastním národním jazykem. A samozřejmě interoperabilita, protože to je velmi důležité, aby se to domluvilo. Wi-Fi, to je správný návrh pro Evropskou unii, měl by být zase jednotný formát, ovšem pozor na pokrytí. V České republice nevím, co se stalo, ale v posledních třech letech se výrazně zhoršil signál na mobilech a máme celé plochy v republice i na hlavních silnicích, i na hlavních tratích, kde prostě signál není. Takže e, za prvé je dobré sjednocovat ty registry a za druhé je dobré, abych se pokud možno na co největší ploše území státu do těch registrů dostal. A to bez signálu bohužel nejde. Děkuji. Děkuji mnohokrát, kolego. Ještě někdo se hlásí? Mm, velmi stručně, je velice důležitá. Víte, elektronická administrativa sní jako něco vzdáleného, ale je to z důvodu jednotného trhu velmi praktické, protože pak nemáte přístup k práci. Uh, pochopitelně i lidé, kteří chodí běžně do práce, tak z tohoto hlediska nemluví o užitku jednotného trhu. Je to krok praktický. E, tato jednotná digitální brána je velmi praktická. Je důležité, aby ty údaje podané jednou vlastně stačily. Ale já bych ráda vyzvala parlament, aby se zauvažoval nad novými přístupy na základě tohoto stanoviska, pokud jde především o občany. Protože my se, dejme tomu, na, nalogujeme na mnohé služby za pomocí Facebooku, Googleu, a, ale jinak naše legislativa je pomalá. Až v roce 2018 budeme mít povinnost jednotného loginu pro všechny členské státy. Ale pak je tady otázka systému zabezpečení. Já doufám, že veřejné registry se nakonec otevřou a budou k užitku všem uživatelům. To pochopitelně pomůže i firmám, ale především doufám, že to pomůže občanům. Děkuji jménem komise paní Halmus, zastupující DG Connect. Mnohokrát děkuji a děkuji za tuto výměnu názorů, za diskusi. Děkuji za slova přivítání a pozitivní zpětnou vazbu. Pokud jde o akční plán, jsme velice rádi, že jsme se dostali do kontextu jednotné strategie, která pomáhá mobilitě za pomocí digitálních veřejných služeb, které by byly přístupné napříč EU. Víme, že to vyžaduje velké úsilí na národní úrovni a že to také poskytuje vynikající příležitosti pro posílení vztahů s občany, což jste ostatně už také naznačili. Takže tady uvidíte ty principy, ke kterým jste se vyjadřovali je to zcela nový přístup eh, k poskytnutí těchto veřejných služeb do budoucna, mm, protože závisejí na otevřenosti, transparentnosti a dostupnosti údajů a výměny v rámci jednotlivých zemí, ale také přeshraničně, tak aby byly otevřené jak podnikům, tak občanům, aby všichni mohli poskytovat kvalitní služby. Služby pro občany tady nejsou tak obsaženy ve sdělení, jste uváděli, ale my se domníváme, že za mocí klíčových nástrojů se nám podaří poskytovat tyto služby i občanům. Jsou tady konkrétní služby, které jsou určeny firmám. Nicméně za pomocí iniciativy, které vytvářejí takzvané one-stop shopy, jako jednotné digitální brána a, nebo e-justice portál, toto všechno by mělo usnadnit život podnikatelské sféře i občanům. Doufám, že se společně vrhneme na stejný směr v rámci transformace Mm, veřejné zprávy, za pomoci digitálních nástrojů, za pomoci interoperability, za pomocí pro zprávy a doufám, že se podaří urychlit přechod samozprávy eh, směrem k digitální samozprávě pro podniky a občany v EU. Děkuji, madám, za vaše připomínky. Paní zpravodajka Angeliko, mnohokrát děkuji. Jsem eh, velice ráda za to, co tady padlo ze strany kolegů a komise. Jsem velmi nadšena tímto společným přístupem eh, napříč politickými rodinami, takže toto stanovisko může být eh, úspěšné. Jen pro informaci, návrh stanoviska mm, bude zaslan 8. prosince a 17. ledna je eh, termín pro zaslání pozměňovacích návrhů. Uh, thank you very much. Uh, so. Děkuji. Tak teď se podíváme na harmonogram. 12. January 2017, of course. Rozprava 12. ledna 2017, pozměňovací návrhy, pár dní potom, bude se hlasovat v ITRE 28. února a naštěstí ne 29. Za to mnohokrát děkuji. A v IMKU, což je hlavní výbor, 25. dubna 2017, čili měli bychom být připraveni dva měsíce předtím a hlasoval na plenárce asi v červnu. Takže k bodu e, číslo 5 je to snad všechno. Mnohokrát děkuji. Děkuji, děkuji zpravodajce, stínovým zpravodajům a všem ostatním. No a nyní můžeme přejít k bodu číslo 6, kdy za dvě minuty přijde komisař Ginter Ottinger, čili přesně ve čtyři hodiny. Chcete se vyjadřovat teď, diskusy, výborně. takže kraťonkou dvouminutovou pauzu se dáme. Um, uh, welcome to... Vítejte, pane Ettingere. Už na takové obvyklé akci. Pan Ettinger naposledy vystoupil v našem výboru Před určitou dobou již zde tedy byl a dnes nás přišel aktuálně informovat o řadě záležitostí, které jsou součástí pracovního programu Evropské komise pro rok 2017. Po vašem vystoupení eh, proběhne diskuze. Vy za pár dní převezmete roli eh, místo předsedy pro rozpočet. Dnes eh, zde vystupujete v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropským parlamentem a komisí. A jsme velice rádi, pane komisaři, pokud nás budete moci obecně informovat o provádění vaší části pracovního programu Komise pro rok 2016 až do posavat s tím, že někdo za vás tuto problematiku do budoucna převezme. Víme, že v digitální politické oblasti došlo k velkému vývoji a změnám, jak v letošním roce, tak i dříve, například pokud jde o přeskum telekomunikačního rámce, tedy pokud jde o tzv. nový eh, evropský elektronický kód, eh, reformu Bereku, to jsou eh, věci, které nás ve výboru ITRA velice zajímají. Takže máme řadu témat k diskuzi. Vítejte tedy ještě jednou, pane komisaři, v našem výboru a máte slovo, můžete vystoupit s úvodním projevem verehrter Herr Vorsitzender. Vážený pane předsedo, dámy a pánové poslanci, vážené, vážení hosté, co v digitální oblasti vám tedy budu prezentovat, jak pokračují naše evropské projekty konala se velká konference ke kvantové technologii a obecně můžeme říct v oblasti roboty, optiky, kvantové technologie, elektroniky, mikro, nanoelektroniky. Není žádný stát osam. Ale jednotliv, ne, žádný stát osamělý, ale musí vlastně eh, postupovat v rámci evropské spolupráce a konkurenceschopnosti v rámci partnerství, průmyslu a politiky mezi horizontem 2020 a členskými státy. Máme tu moc, máme tu sílu a nezbyt, nezbytný kvalitní výzkum, máme také finanční prostředky, abychom vlastně podporovali tyto odvětví jako robotiku, abychom mikroelektroniku, abychom posilovali naši pozici na trhu v těchto odvětvích s těmi nástroji jako významné projekty. Máme možnosti zapojovat eh, evropské státy, ne všechny členské státy se toho účastní třeba 5, 6, 8 členských států, které spolupracují a přispívají národními prostředky k těmto eh, oborům výzkum plus průmysl, takže má k jednomu euru můžeme, z evropského rozpočtu můžeme přidat 5, 6 až 10 euro. Jsem, pře, jsem přesvědčen o přidané hodnotě těchto evropských partnerství v eh, digitální oblasti téma high performance computing, které máme v rozpočtu na rok 2018 na tom se také bude pracovat v roce 80. letech z deset bylo šest vůdčích zemí a podniků v Evropě dnes. Za dev, šestí jsou američané před námi, tři azijské firmy. A pokud nebudeme masívně investovat do toho high performance computing ale ne osamoceně, ne každá země samostatně, ale dva, tři podniky ve, ve spolupráci s cel, celým evropským průmyslem, všechna vědecká zařízení, pokud toto nebudeme dělat, abychom měli ty dostatek prostředků k modernizování těch prostředků, pokud se nebudou vytvářet konsorcia mezi členskými státy Španělsko, Lucembursko, Německo, Itálie, nebudou společnými investory do našeho evropského rozpočtu, tak se nám nepodaří postoupit ku předu a vlastně ztratili bychom tyto možnosti. Za druhé, infrastruktura, to je těžiště naší práce v průběhu prvního poletí byla vlastně v rámci eh, práce na telekomunikačním balíčku a jsem vám velmi vděčný, že jste se zabývali tímto tématem. Víc nad 700 MHz jsou také projekty pro digitální infrastrukturu do roku 2020. Máme, udělali jsme rozsáhlý přehled toho, jaká data a potřeby infrastruktury budou existovat v příštích letech. Sociální média, upload, download, služby, tele, lékařství, IoT, průmysl, connected trucks, patoning, automatic dri- automotive driving. K tomu všemu musíme mluvit o budoucnosti v gigabajtech tomu máme tři hlavní cíle. Vytvářet určité centrální stanoviště, kde budou spojeny školy, veřejné budovy, aby byla zajištěna jejich eh, do, i digitální propojenost a dosažitelnost, zapojení naší dopravy, železnice, dálnice, aby zapo- aby využívali eh, dostatečnou digitální infrastrukturu a potom také dostatečné pokrytí v jednotlivých státech, aby se zlepšilo. Nezávisle na tom, o jaké jde eh, nemovitosti, o infrastrukturu, ale všechno musí být otázka, zda tedy budeme mít pomalé nebo rychlé propojení, zda vše bude využíváno online nebo offline. Proto zde hovořím o gigabajtové budoucnosti. A k tomu slouží náš telekomunikační balíček, o kterém, který je předložen od září letošního roku. K tomu slouží ten náš pětistupňový výzkumný pro projekt, který bude také financován v prostředky z Evropské unie. A potom velké zapojení průmyslu Ericsson, Telekom Alcatel, Nokia, které budou přispívat tady k tomu, aby se vlastně tento pětistupňový rozvojový program skutečně mohla realizovat. Hovoříme zde o rozvoji páté generace této technologie 700 MHz pásmo, je důležité, aby bylo skutečně zavedeno. Budeme vděční, pokud se bude před Vánocemi konat jeden nebo dva trialogy k tomuto. A pokud by došlo k dohodě mezi radou a parlamentem, to by bylo úplně výborné, tedy to bychom byli velmi rádi. Musíme zapojit také regulační úřady eh, k té diskusi kolem kolatého stolu, které tvoří vlastně určitou diskusní síť a my, my chceme, aby regulační úřady na evropské úrovni dosáhly lepší koordinace v celém spektru těchto politik. Musíme v oblasti poskytování frekvencí a spekter aby docházelo k optimální koordinaci rozvoje na evropské úrovni v této oblasti. A proto pracujeme tedy na té legislativě v oblasti telekomunikací, což je velice důležité. Chceme rámec regulace pro telekomunikace modernizovat v tom našem návrhu a Investice by měly být v miliardové výši využity. Směřujeme tedy k této gigabajtové budoucnosti asi 500 miliard investice do skleněných vláken a do dalších instalací v této oblasti, které z 80 až 90 by měly zajišťovat účastníci trhu a 10 až 20 spolufinancování v rámci eh, členských států, tam, kde nebudou, dost, nebudou dostatečné finance z podnikové úrovně, potom se můžou připojovat spolufinancování na národní, regionální, lokální úrovni a slouží k tomu také evropské programy jako Junckerův plán nebo Connecting Europe Facility facility, které by měly být takovým dobrým doplněním těchto projektů. Máme také před půl rokem respektive jsme začali vést strukturovaný dialog s našimi průmyslovými podniky čty, o platformě 4.0 na, ve Francii například na národní úrovni v Nizozemsku Smart Factory, projekt ve Spojeném království Katapult, v Německu je to Industrie 4.0 projekt celé řadě dalších zemí jsme tímto už začali. Konaly se konference, které by měly sloužit k vytvoření určitých srovnatelných platform. Na jedné straně vláda a na druhé straně průmysl a určité průmyslové svazy. A před několika měsíci jsme vytvořili platformu platform, tak abychom prověřili, jaká na jakých tématech se bude pracovat na evropské úrovni. Uvedu příklad tří témat. Bezpečnost, cyber, bezpečnost dat, zabezpečení dat, zabezpečení digitální infrastruktury. K tomu musíme rozvinout určité standardy pro zabezpečení výměny informací, tak aby se vyvinula určitá evropská kultura. To je více než smysluplné musíme přemýšlet, zda budeme investovat více do hardwaru nebo softwaru pro zabezpečení eh, této, těchto kybernetických činností eh, abychom potom prověřovali eh, to zabezpečení a poskytovali určité etikety, určité labely, anebo zapojili do to i další poskytovatele služeb v oblasti cyber security, které by měly také vytvořit důležitý tržní faktor. Myslíme si, by, měl by se vytvořit určitý standard v přenes, přeneseném smyslu. Máme 25 mateřských jazyků v Evropské unii. A neměli bychom mít ale 28 rozdílných eh, počítačových jazyků. Firmy jako Siemens, Philips, Bosch nebo Volkswagen vyrábějí v 8, 10, 12 evropských zemích, poskytují služby ve všech evropských zemích. A co se týká jazyka, strojů, pokud je jiný, pokud jsou rozdílné standardy, tak vlastně nejenže nedosáhneme té naší vize digitální unie, ale naopak půjdeme opačným směrem. Takže toto je další faktor, ta fragmentace, které musíme předcházet. A za třetí přeshraniční digitální infrastruktura. Ve druhém dialogu, který jsem moderoval k tému Connecting Cast, se ukazuje, že telekomunikace a průmysl musí spolupracovat. Naše telekomunikační společnosti v minuli zajišťovaly komunikaci člověka s člověkem, tedy od ucha k, od ucha k uchu, od A po B mobilní nebo pevnou. A v budoucnu musí telekomunikační podniky organizovat transporty dat, flow of data ve velkém množství, protože jde o a musí být toto zajištěno v dobrou kvalitu musíme tedy mít velkou konektivitu, propojenost, to by bez tohoto nemohlo fungovat. A co se týká frekvencí pro naše mobilní telefony, pokud budou pouze národní a některé členské státy budou mít eh, to bude rozděleno, například budou mít 3G, 4G, jiné 5G. Pokud nebude společně koordinovaný přechod k 5G, přeshraniční, tak například, když pojeme po dálnici z Mnichova do Bukurešti v Podunají, například konvoje aut, tak autonomous driving, to samostatné řízení by nebylo možné, pokud se to bude pouze pokryto v rámci státu, ale nebude zajištěno tady toto přeshraniční pokrytí sítě 5G, tak prostě některé věci nebudou zajištěny. Proto vedeme dialog v rámci Connected Cars, kde jsme vlastně zapojili eh, promysl a samozřejmě telekomunikační odvětví, tak abychom diskutovali o všech těchto otázkách o těch problémech a snažit se hledat jejich řešení. Telekomunikační hospodář vlast musí investovat do zařízení pro pokrytí signálem 5G, protože jinak toto všechno bez této realizace to nebo nemožno. Například eh, Renault si koupí BMW nebo jiné tak, který vlastně bude mít z části samostatné automatické řízení nebo plně, tak musí tato zařízení na silnicích, na dálnicích být dostatečná a pokrytí, aby prostě toto samostatné řízení, autonomní řízení bylo zajištěno. Bez otázky bezpečnosti jsou zde také otázky uh, schvalování určitých výjimek. Toto všechno eh, se diskutovalo v rámci kulat, diskuse u kulatého stolu ohledně Connected Cars. Ta komunikace, které, nebo sdělení, které, jsme, které chceme dokončit v lednu data, ohledně data economy, tak zde by měl být zajištěn to přenos dat na přeshraniční, na evropské úrovni zhruba existovalo zhruba 50 různých regulací, které doposud brání volnému toku dat. To, a to na jedno, takže jednotný trh v této oblasti tím je prostě znemožněný. Takže free flow of data, toto je naše nová iniciativa a díky té chceme, aby těch pět blokád, pět překážek bylo eh, odstraněno a na druhé straně, abychom zabránili i budoucí blokováním budoucí národní legislativě, která by bránila tady tomuto volnému toku dat. Potom zde máme také důležité občanskoprávní otázky v této oblasti. Komu ta data patří? jak užívat data. Když se podíváme na auto zítřka s, tis, s desítkami různých čitel, senzorů pro světlo, teplotu, vlhkost, další. Data přecházejí od auta do auta, z auta ke cloudu. Uh, potom se společně zpracovávají, slouží k navigaci, k dalším službám, tak patří, komu patří ta data? Renaultu, Philipsu, firmě Bosch, nebo majiteli toho auta, nebo řidiči toho auta? Jak je zajištěn přístup k těmto datům a kdo vlastně kdo, když jsem například, jakým způsobem potom se tato data budu žít, může Daimler například eh, na základě smlouvy zajišťovat jejich využívání. Musíme vytvářet rovné podmínky, jak se vyhneme diskriminaci, jak zajistíme, jak budeme ochraňovat přístup a práva, ochrana práva nebo práva vlastnictví těchto dat zítra a pozítří. Prvního srpna, eh, pardon, prosince budeme eh, hovořit s odborníky na IT technologie a budeme vytvářet takovou alianci, takové spojenectví, protože podle našeho názoru na evropském pracovním trhu chybí rok po roce asi 180 eh, špičkových IT specialistů. Když třeba odejde některý do důchodu, tak potřebujeme nového. A takže o 80 tisíc ročně jich stále potřebujeme více. Počet studijních míst eh, se ani zdaleka není dostatečný, to znamená, potřebujeme nositele, poskytovatele tohoto terciárního vzdělávání v oblasti informatiky, telekomunikací aby všechny tyto služby mohly být kvalitně zajištěny. Čili druhé téma vzdělávání, kvalifikace, celoživotní vzdělávání našich zaměstnanců a to ve všech odvětvích hospodářství. Musíme vytvořit koalici, spojenectví s zaměstnavateli, svazy zaměstnavatelů, odborovými svazy, s členskými státy stanovit si závazné cíle, aby digitalizace našeho pracovního trhu vedla k, trans, k určité transformaci, k určité přeměně pracovní síly. To je také náš cíl na rok 2017. Na závěr bych chtěl říci, že jsem vděčný, jak rychle se parlament zabývá těmito legislativními návrhami. V některých obětvích obla, poli, hospodářství se o těch návrzích diskutuje dva, tři roky, ale v oblasti digitální ekonomiky je to všechno veli, potřeba velice rychle, ať už jde o modernizaci telekomunikačních práv. A pokud budeme ztrácet čas, tak budeme ztrácet naši autoritu jakožto zákonodárců. Musíme jednat rychle a také rada se na tom podílí, co možno rychle, tak abychom posilovali naši evropskou digitální svrchovanost. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři. Nejprve zástupci politických skupin vystoupí. Poprosím vás, abyste se omezili maximálně na tři minuty, abychom za včasu diskuzi mohli ukončit. Paní Valán za EPP, místo předsedkyně parlamentu. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři, že jste dnes mezi nás dorazil. Chci vám poděkovat za ten celý balíček, který předkládáte a za předpokládaný přístup k tomuto odvětví, který je komplexní. Já už dlouho spolupracuji na problematice telekomunikací v parlamentu a musím říci, že jsem nikdy neviděla takový přístup, který by byl takto rozsáhle nastaven a dosahoval takto rozsáhlé podpory od různých hráčů v odvětví. Samotný sektor, samotné odvětví se domnívá, že vaše návrhy reagují na jejich potřeby. První potřebou je jistota a určité směřování. A zde vám chci poblahopřát k tomu, že jste skutečně i v oblasti 5G eh, správně si uvědomili tu budoucnost a zaměřujete se na ní. To je opravdu ta budoucnost a tam je potřeba investovat. Kromě toho v tom kodexu elektronické komunikace, což je systém tedy velice do, dobrý a důležitý, kladete důraz na spoluinvestice, což si opět myslím, že nesmírně zajímavé, je to nová věc a e, dostaneme se z toho současného eh, zacyklení, kdy nám eh, chybí správně nastavené pobídky. Možná byste se mohl všem krátce vyjádřit k tomu, jak Vidíte jednotlivé investice do příští generace, jak je eh, motivovat, eh, jak k ním přispívat, jak je případně oceňovat. Pokud jde o balíček Wi-Fi pro Evropu, což eh, je překvapivě velice dobrý nápad a rovněž si myslím, že dosáhne velké podpory, tak tady chci říci, že to, že finance jsou omezeny, Ehm, možná byste se tady mohl vyjádřit k tomu, jak eh, si myslíte, že nejlépe dosáhnout eh, multiplikačního efektu eh, vzhledem k těm omezeným financím, které jsou k dispozici, abychom zlepšili pokrytí Wi-Fi v EU. Také se těším na otázku volného pohybu dat, jak jste to přislíbil na leden. Vy jste hovořil o odstraňování překážek. Pokud jde o volné datové toky v EU, to si myslím, že je velice důležité a my se velice těšíme na váš návrh. Určitě ho budeme moci podpořit, pokud to bude nastaveno tak, jak jste přislíbila, vše půjde rychle. Děkuji, paní kolegyně, říká pan předseda. Paní eh, Kumpula Natry za SAD, děkuji. Já vítám návrh eh, základního internetu za eh, dostupné ceny jako základního práva, protože my budeme, mm, a obvykle tu hovoříme o silnicích, gramotnosti a tak dále, ale i toto právo je pro občany velice důležité. A také gigabajtová společnost eh, musí být eh, naprosto inkluzivní. Vy jste, pane komisaři, hovořil o potřebných schopnostech a dovednostech. To je důležité, stejně jako všem dovednosti například inovační. Také vítám nové cíle cíle, ale otázka zní, jak těchto cílů dosáhnout vzhledem k tomu, že jsme si v EU stanovili již dříve různé cíle, ale nepodařilo se nám jich dosáhnout. A musíme být v parlamentu dostatečně odvážní na to, abychom naléhali na členské státy, aby poskytly dostatečné financování. Prozatím nemáme v evropském rozpočtu dostatek prostředků, takže tato komise o těchto plánech hodně mluvila. My jsme o tom hovořili v našem výboru v rámci Horizontu 2020 eh, a v rámci FC. V řadě eh, členských států dochází k, ke slibnému vývoji. Já například sleduji mobilní svět a pokud vezmeme pouze mobilní údaje, v Polsku se navyšuje používání mobilních dat o 200% ročně, v Lotyšsku o 170% ročně. Přestože jsou tam poměrně malé investice, navzdory těm poměrně malým investicím dochází k obrovskému nárůstu dat a tím pádem k realizaci té gigabitové společnosti. Potřebujeme ovšem posílit konkurenceschopnost a transparentnost. Evropský parlament už několikrát řekl, že musíme zajistit, aby spotřebitelé a podniky eh, měli transparentní prostředí s rovnými pravidly. Ambiciozní politika 5G je samozřejmě také velice důležitá, stejně jako ambiciozní politika pro spektrum. Tady už máme určitou historii stanovisek komise, parlamentu a pak na druhé straně váhavosti členských států, také nařízení BEREK je třeba zrevidovat, i ohledně toho se ovšem názory různí. A celkově role Bereku je nesmírně důležitá a nesmíme to vnímat odděleně od národních regulačních úřadů. Datová řešení jsou tedy pro nás velice důležitá, jsou důležitá pro evropské podniky, pro evropské občany a ještě zmíním poslední věc, a to je kyberbezpečnost. Na, v našem materiálu pro digitální trh jsme říkali, že musíme více investovat do kyberbezpečnosti. Měli bychom eh, vyvíjet tato řešení interně a nespolehat se na zahraniční dodavatele. Děkuji. Nyní pan Henkel jménem EKR. Místo předseda našeho výboru, prosím. Děkuji. Děkuji. Děkuji, pane komisaři Ettingere. Děkuji za vaši velice zajímavou prezentaci, která ukazuje, že opravdu pracujete v této funkci na, to, na tomto dokumentu tak dobře jako na minulém a pohnulo se to už určitě dobrým směrem. Ale při té příležitosti, možná tak řečeno na závěr, vaší současné odpovědnosti bych vám chtěl položit určitou zásadní otázku. Jak víte, tak já v, té, to, v tomto oboru pracuji již dlouho a mnoho z toho, co jste zde říkal, už jsme slyšeli v, roce, v 80. letech, v 90. v roce 2000 a jde zde stále o to, abychom dohnali náskok Američanů, Japonců a dalších. A to se nám 30-40 let zatím nepodařilo. Máme zde velký počet eh, evropských programů, na které dávají daňoví poplatníci peníze, ti, kteří zde sedí, už si ani nepamatují na názvy programu, například program ESPRI, ESPRIT nebo Eureka. To, byl, to byly programy, které měly za cíl dohnat náskok Američanů a Japonců v této oblasti, což se ale nepodařilo. Ještě bych připomněl, že jsou firmy jako Siemens, Philips, Olivetti, Wool Thompson, Ellen Eric Ellen Erickson a ty jsou všechny pryč už. Máme dnes SAP a bez programu Eureka nebo dalších evropských programů. Když se podíváme na hlavní konkurenty, tak si řekneme Microsoft, Google, Apple, Facebook a tak dále, které s těmito programy nemají nic společného. Uh, takže proto bych vám položil dvě otázky. Za prvé, nemyslíte si, že bylo dobré nejprve si určit, proč tyto staré programy všechny vlastně k ničemu nesloužily, přestože stály hodně peněz a za druhé, proč se domníváte, že s těmi stávajícími programy, který vy a ostatní komisaři, na kterých pracujete, proč si myslíte, že by měly být úspěšnější než ty minulé? Děkuji. Uh... Thank you very much. Děkuji. Pane Henkele, paní Meissner jménem ALDE. Ano, děkuji pane předsedo a děkuji pane komisaři Ettingere za liberály o tom, co jste hovořil, to jsou velice důležitá témata, to všichni víme. Žijeme v digitální éře. Já mohu navázat na to, co říkal pan Henkel vidím, myslím si, že jste trošku příliš optimistický. My všichni chápeme, jak důležitá je digitalizace, že na, z radikálně mění náš život, jsou zde velké šance, ale už jste sám hovořil o tom, že v robotice jsme tedy Pokročil Já jsem také optimistická, když jsem teď slyšela všechny ty věci, ale ptám se, zda to bude všechno fungovat dostatečně rychle. Pro mě, já už jsem byla poměrně zklamaná u Connecting Euro, eh, Connect Facility, když se hovořilo o těch 50 miliardách na digitalizaci, dopravu a tak dále, že to bylo významně zkráceno, sníženo ze strany členských států. I teď eh, o jednu miliardu, myslím, takže to je opravdu strašné, to je velice špatné. Samozřejmě je daleko, zjezd možnosti pracovních míst v členských státech. Hovořil jste o propojených autech, o jednotném trhu, jak se zásadně mění, o sdílené ekonomice a k tomu všemu potřebujeme infrastrukturu. Já bych měla několik konkrétních otázek. Za prvé, je, je, mají členské státy dostatek ambicí ohledně spolufinancování těch projektů v rámci FC, Connecting Euro Facility, budeme, nebo uh, byla bych vám velmi vděčná, kdybyste nám mohl říci, kde ještě musíme trošku zatlačit a jak to vypadá. Druhá otázka, vy jste říkal, že by mm, ty eh, stroje nebo jazyky pro stroje by se měly standardizovat. Spolupracují všechny členské státy Eh, já vím, že z těch diskusí, jak je to důležité v EU dohodnout se na jednom jazyku pro ty stroje, pro ty počítače. Za třetí hovořil jste o těch connecting cars, propojených autech. Já pracuji také ve výboru pro dopravu, tam se o tom hovoří hodně, co se týká také infrastruktury. Zda už máme dostatek prostředků pro propojení těchto technologií. Jak jste tady na tom s digitalizací a s tou koordinací v těch dopravních koridorech? je potřeba, aby ta infrastruktura byla skutečně dobře vybavena. A krátká otázka ještě ohledně dat. Jak daleko jste s ochranou dat, zejména tedy, já, já vím, že jste v těsném kontaktu s těmi odborníky, protože ty toky těch dat musí být dostatečně zabezpečeny. A úplně poslední otázka. Tento, eh, hovořil jste o na pracovních místech, která jsou, jsou zničena nebo se likvidují kvůli digitalizaci, ale naopak se jich může zase hodně vytvářet. Takže jak jste v kontaktu nejen s odbory, ale také se zástupci zaměstnavatelů a se zástupci průmyslových podniků? Děkuji. Děkuji. Nyní pan Javor jménem Zelených. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři, že jste se k nám dnes připojil. Mám otázky, které se týkají vaše cesty do Maďarska privátním letadlem, naše registrování lobbyste 18. května letošního roku eh, k vám vám toho radili, což je proti kodexu a nebylo to také zveřejněno na webových stránkách eh, vašeho úřadu. Pan Mango nemá zájem o digitální trh, eh, tedy jeden z těch lobbystů pan předseda přerušuje. Jedná se o téma, které je předmětem vyšetřování Evropské komise. Není to předmět našeho dnešního jednání, takže vás poprosím. Víte, demokracie to jsou instituce, a také pravidla eh, v těchto institucích. To není tématem dnešní diskuze. A moje otázka, říká pan Javor, eh, se týká provázanosti pana Manga s eh, digitálním trhem. Je tady jasná vazba na ten digitální trh a já jsem nikdy nezažil dříve, že by byl omezen poslanec ve svobodě projevu v rámci jednání výboru, takže se domnívám, pane předsedo, že moje otázka, vzhledem tomu, že se týká problematiky digitálního trhu, eh, by mohla, měla být dokončena, pokud dovolíte. Není to vhodné místo pro eh, položení podobných dotazů, protože my jsme se připravili na eh, záležitosti úplně jiné. Myslím, že bychom takto měli chápat demokracii. Toto je otevřená rozprava ve výboru Evropského parlamentu a pan eh, Předseda Juncker by vám případně zareagoval na takovou otázku a myslím si, abyste opustil toto téma, pokud eh, to tak mohu říci, a abyste se vrátil k tématu, který je dnes na pořadu jednání. My jsme totiž řekli, že na dnešním pořadu jednání Eh, je to, co máte před sebou. Všichni jsme si to tady na začátku jednání odsouhlasili. A vy jste souhlasil. Pane předsedo, přesto bych chtěl říci, že toto se opravdu týká skutečnosti, eh, Eh, jakým způsobem nakládá eh, s programem digitálního trhu, s agendou pro digitální trh pan eh, komisař, jak postupuje vůči lidem, kteří jsou propojeni s digitálním trhem a souvisí to s otázkou odpovědnosti za jeho práci v pozici komisaře nemůžeme se chovat tak, jako bychom neměli zájem o tuto problematiku. Já tady nekladu otázku přímo se týkající toho tématu, ale já se tedy ptám na zasedání pana komisaře s člověkem, který podle mluvčí Evropské komise nemá žádný vztah k digitálnímu trhu, zatímco maďarská vláda jasně uvádí, že má rámcovou poradní smlouvu s panem Mangem a že jim pan Mango radí v řadě záležitostí, včetně organizování konferencí, které jste se zúčastnil a která se týkala budoucnosti automobilů a automobilů pro budoucnost. Takže se vás chci zeptat, kdo má pravdu? Maďarská vláda, která uvádí, že pan Mango eh, je zainteresován eh, v digitálním trhu, nebo ne? Pan předseda přerušuje. Demokracie funguje na tom základě, že zde máme určité procedury a instituty a instituce. A nemáme nic takového v jednacím řádu, že by bylo možné vést tuto diskuzi, takže poprosím vás, abyste se přidržel tématu. Jedná se o výměnu názoru. Ano, můžete se samozřejmě chopit slova a vystoupit. Pane předsedo, já se ptám eh, na tuto konferenci, která se týkala digitálního trhu a proběhla 18. května v Maďarsku. A myslím si, že je velice důležité právě pro výbor ITRE, vyjasnit, eh, jakým způsobem pan komisař cestoval na tuto konferenci o digitálním trhu a zda to je v souladu s pravidly chování komisařů. Výbor pro ústavní záležitosti, říká pan předseda, odpovídá v Evropském parlamentu právě za tyto záležitosti a my o těchto věcech můžeme ve výboru AFKO debatovat a velice otevřeně. Jak asi víte, tak na slyšeních před dvěma a půl lety také zaznělo, myslím, že to řekli socialisté, něco podobného k jiném osobě a tehdy jsme to odeslali výboru pro ústavní záležitosti a to bylo celé. Takže vás poprosím, abyste se přidržel tématu, pane kolego, pokud eh, nemáte žádnou otázku k našemu tématu, tak eh, vás poprosím, abyste ukončil své vystoupení a přejdeme k dalšímu řečníku. Mám několik otázek, které bych si přál položit. Eh, vzpomínám si, že a zaznamenávám, že tedy výbor nemá zájem tuto, o, o tuto otázku. Zda se pan komisař setkává s neregistrovanými eh, lobbysty v oblasti digitálního trhu, takže tato, toto nevíme a já jsem také eh, neměl možnost položit eh, tuto otázku panu komisaři v dnešní rozpravě. Máme určité postupy, říká pan předseda, v těch se musíme držet. To je pro nás, pane kolego, nesmírně důležité. Takže další řečník a tím je pan Kohlíček eh, jménem GUE. Děkuji, já se děkuji, já se nebudu ptát na to, kde byl soukromně nebo služebně pan komisař. Já mu děkuji za velmi zajímavý úvod, eh, protože eh, zdá se, že eh, skutečně uchopil tu záležitost digitalizace za správný konec. Chtěl bych se zeptat, které státy se účastní společného projektu? Říkal jste pět až osm. Sie haben Finbis bis acht Staaten gemeint. Also welche Staaten beteiligen sich auf dem... Takže které státy se podílí na tom společném projektu? Uh, nanotechnologie, které rychle nastupují, jsou také součástí těch věcí, o kterých jste se zmínil. V nanotechnologiích je velká budoucnost, je tam spousta zajímavých věcí, nanotechnologií. Eh, jak to vidíte? Jaký tam Eh, podpůrné, jaké tam podpůrné akce předpokládáte. Za třetí, přístup k internetu by se měl stát jedním ze základních práv občana. K tomu ovšem musíme mít eh, Evropskou unii i ve venkovských plochách pokrytou sítí. Už dneska je problém, že ne všude sítě dosáhnou a eh, tam, jak jste správně zdůrazňoval, je třeba, aby státy se podílely na vybudování plošného pokrytí sítěmi, aby, na, aby ty technologie se daly použít. Čili jestli tam vidíte nějakou šanci. Příklady přeshraniční infrastruktury. Já bych eh, skromně řekl ERTMS eh, v železniční dopravě. To je příklad přeshraniční infrastruktury, který sice je jenom koncentrován na železnici, ale je to určitý příklad. E-call. Další takový příklad, kde se používá přeshraničně infrastruktura a navigace. V té navigaci ovšem eh, tam máme velké mezery. Problémem pro budování, pro budoucí vývoj je výměna agregátů. Eh, když se podíváte, když přijdete do servisu s vlastním autem, zlobí ložisko, tak vám nevymění jenom ložisko, ale celý agregát. A tím vzniká obrovské množství odpadů. Jestli, protože se také zabýváme v tomto výboru odpady, tak jestli v tomto se dá něco udělat z vašeho pohledu. A existuje strojový kód, kdysi dávno byl zaváděn před 20 lety, když jsem pracoval ještě na závodě, tak jsme ho používali. Bude nový společný jazyk Eh, takovým strojovým kódem, nebo bude založen na jednoduché angličtině, jako třeba BASIC v programování? Děkuji. It is end of questions for, on behalf of political groups. Takže toto jsou eh, otázky jménem politických skupin. Pane komisaři, pokud můžete reagovat, máme tady ještě 12 řečníků a měli bychom za půl hodiny skončit. Takže vy všichni, kteří jste se přihlásili, budete mít možnost mluvit minutu. Připravte se na to. Tři minuty mějí zástupci politických skupin, takže velmi stručně, pokud vás mohu poprosit, jestli můžete reagovat na tyto dotazy. Co se týká nutných investic, do skleněných vláken zejména a do instalaci páté generace mobilních telefonů, tak pro realizaci bude, to bude obrovský úkol samozřejmě. Musíme všichni prostřednictvím našeho telekomunikačního rámce zapojit eh, soukromý sektor 80 až 90 eh, je to potřeba zde je zejména to téma co-investment do zemědělského, do zemědělských oblastí, tam, aby se položili, instalovala také skleněná vlákna. To jsou vlastně eh, pro tyto dvě společné věci můžeme dělat jedno investici, vybudovat infrastrukturu, než budeme moci realizovat další plány. Wi-Fi pro Evropu. Zde skutečně je potřeba rychlý souhlas parlamentu a rady máme eh, vlastně zde určitou položku asi 6 tisíc až 8 tisíc odpovídajících instalací v rámci nutného spolufinancování. Pokud poptávka bude velmi silná, tak potom bychom museli reagovat rychleji a také prostředky budou vyšší samozřejmě. Může se stát ve spoustě členských států, mají krásný instrument na to, aby jejich občané vlastně, ať nezávisle na tom, jestli je to škola, radnice, veřejný, veřejná budova nebo kromá, aby skutečně se dostali k tomto propojení. Z, z, hovořili jsme o nástroji Connecting, Connecting Europe Facility, e, energetické sítě, zejména plynová vedení a digitální infrastruktura. Uh, A v, co se týká e, železnic a stavby e, silnic, tam nebylo, nebylo kráceno 2,9 miliardy, tam až 6 miliard, ale v oblasti digitálního odvětví, o tom hovořila kolegyně De Cruz, tam se zkrátilo o jednu miliardu. Problém u FC je takový, že pokud v zemědělském eh, regionu máte například vesnice s malými počty obyvatel, tak vlastně ta skleněná vlákna nejsou rentabilní. Riziko riziko pokrytí z FC je poměrně velké. Tam by to byl stoprocentně ztrátový obchod, protože ty investice tam by bylo, je tam málo smluvních partnerů k dispozici. Zde by pomohla pouze dotace financování formou podpůrných programů, nezávisle na tom, zda to bude z národních, regionálních nebo místních programů. Zde EFSI není ideálním nástrojem protože pokrývá samozřejmě určitá rizika, ale ne ty předvídatelné ztráty. My tedy radíme členským státům v našich konkrétních případech, aby poskytli více strukturálních prostředků na digitální infrastrukturu, aby to uvedli v život. Koordinace spekter přeshraničně to je obsaženo v našem telekomunikačním balíčku. My nechceme centralizovat politiku spektra, také nechceme, aby vlastně ty jednot, aby vlastně to bylo hrazeno, ty aukce těch spekter z evropského rozpočtu, ale chceme zvýšit koordinaci, tak aby například to, ta síť 5G protože v Evropa je rozdělena mezi 2G, 3G a 4G a ale v rámci toho roll-out už to nestačí, takže musíme se u toho 5G podívat například, co se děje v Jižní Koreji, ale spojit se také s jinými eh, kontinenty světa, abychom eh, vlastně zvýšili naši konkurenční pozici cyber security, ta bezpečnost, zde v rámci veřejno-soukromého partnerství eh, by se měl posílit tento cyber průmysl v Evropské unii. Zaměřit se také na kvalitu a kompetence výrobců evropského softwaru a hardwaru. Zde máme hodně co nabídnout v evropském průmyslu a myslím si, že v rámci tohoto partnerství veřejného a soukromého sektoru se tohoto dá docílit. Dále. Jak vla... Jak další, dále zde byla otázka zaměřena na použití a zapojení evropského výzkumu. Průmysl Například co se týká 5G, 700 milionů bude použito z vašeho rozpočtu, ale samozřejmě musíme si být jistí, že vlastně určitý lakmusový papírek toto bude, zda ten pro, toho, zda ten projekt bude úspěšný. Robotika, všichni významní hráči, evropští APP, ABB, Siemens, Kuka, spolupracují na tomto a můžeme říct, že v oblasti robotiky uh, máme vedoucí úlohu ve světě. Kvantové technologie, nejlepší výzkumné aktivity firmy jako e, města jako Ulm, Mnichov, další jsou zapojeny. Snažíme se zapojit všechny členské státy do toho našeho evropského projektu společ, v společném zájmu. Například u nano a mikroelektronika máme určité rozvoje, kde se zapojilo pět členských států, Rakousko a Belgie, to prověřují v současné době. Zde je ale otázka, máte ten relevantní průmysl k tématu mikroelektronika, když nemá některý stát žádné výrobce, žádný odpovídající relevantní průmysl, tak prostě by to byla ztráta peněz. Zde hovoříme o pěti, šesti, sedmi členských státech, které vlastně mají vybudován odpovídající relevantní průmysl. A to si myslím, že je ten náš relativně pragmatický cíl. Ochrana dat já jsem ve FA se zabýváme modernizací směrnice o e-privacy, ochraně soukromí v elektronice. Nyní se to vztahuje, musí přizpůsobit tato směrnice také pro oblast telekomunikací. 11. ledna vám k tomuto předložíme náš legislativní návrh k ochraně údajů. Co se týká toho strojového jazyka, zda to bude angličtina, musí dojít k určité standardizaci. Podívejme se, jsou jezde Leknut, Etsy a další, takže e, je důležité zaměřit se na modernizaci tohoto procesu. Tam, pokud v průmyslu nedojdou k odpovídajícím výsledkům, tak můžeme stav, stanovit také určité standardy v rámci evropské legislativy, ale rozhodující je, aby vlastně v tom kontaktu stroj se strojem ta, ten jazyk, ta řeč byla standardizována, aby ten jazyk byl jednotný, protože máme stále více průmyslových odvětví, kde vlastně se vyrábí, eh, vyrábějí něco v jedné zemi, potom se ale ty stroje vyměňují a v různé automatizované výrobě se používají. Proto ta standardizace toho digitálního jazyka z mého pohledu je nesmírně důležitá. Je v podstatě nezávisí na tom, jaký to bude standard, ale aby to byl jeden, jednotný standard, aby to byl evropský standard budoucnosti určitá platforma platform digitálního průmyslu, to je odpovídající základ, který je potřeba vytvořit. A květnu můj pobyt v Budapešti měl za cíl pouze to, účastnit se konference o digitální ekonomice, kde jsem měl vystoupit. Maďarsku. Například tam byly zastoupeny francouzské podniky, eh, si Audi nebo eh, výrob digitální eh, zástupci Bosch protože to centrála digitálního vývoje Boše je v Budapešti. Já jsem se chtěl této konference účastnit, protože právě země Vyšegrádské čtverky v digitální eh, vytvářejí určitou přidanou hodnotu v eh, digitální oblasti. Nechtěl jsem posilovat jejich euroskepsy. A tyto země jako Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Polsko, mají velký podíl automobilové výroby, automotiv, čili tam je to téma propojená auta. Connecting Cars je vlastně ideální téma, aby se hovořilo o přeshraniční spolupráci a o vzájemných projektech. Já také připravuji určitý uh, přeshraniční text tuningu, tu, tuningu nebo těch propojených aut v jednom z těchto členských států. Uh, my bychom chtěli například z jižního Němec, přes jižní Německo, Maďarsko, Rakousko, Srbsko až po Rumunsko zapojit pět nebo šest členských států. Skandidátská země, Srbsko, pět nebo šest telekomunikačních společností co se týká výjimek silničních pravidel, za, které se budou zajívat, zabývat otázkami standardizace, samostatného řízení, tak a, a protože, aby to šlo přeshraničně, protože mobilita je kontinentální světový problém a toto je rozhodující téma vlastně, o kterém se hovořil v, také v Maďarsku. Byly tam také ukázány, prezentovány příslušné produkty takže ta moje, to byl jediný cíl mé služební cesty do Maďarska. Commissioner, uh, colleagues, I very sorry. Vážení kolegové, je mi to líto, že vám dám minutu, možná méně, 50 sekund. Pan Blanko Polos. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že musíme hodnotit komisaře podle toho, jak se vede ve svém portfoliu. Já to říkám s maximální úctou a Samozřejmě, že si myslím, že je potřeba eh, dodržovat kodex. Nicméně, eh, vy jste hovořil o důležitých reformách, pokud jde o digitální eh, trh, pokud jde o te- telekomunikace. Za prvé by mě zajímal váš názor, pokud jde na vhodnost vytvořit odměny za eh, autorská práva v oblasti audiovizuálních služeb. Jakým způsobem zlepšit služby, abychom zbytečně eh, nezasahovali do vývoje trhů a nemařili tak případné investice. Děkuji, pane kolego, vy jste to vzal eh, skutečně rychle. Pan Martal. Já se pokusím být ještě stručnější. Děkuji, pane předsedo. Nebudu hovořit o cestě do Budapeště, protože říkáte, že probíhá vyšetřování. Ale, pane komisaři, v jakékoliv demokracii byste musel podat rezignaci po vašich rasistických projevech. Takže když, pokud byste byl německý ministr, myslíte si, že ta situace by byla pro vás udržitelná? Děkuji. Thank you uh, very much. Mnohokrát děkuji, pane kolego, ale já si nemyslím, že to, to není téma našeho strukturovaného dialogu. Na úvod jsem říkal, že budeme pokračovat na téma strukturovaného dialogu na uh, toto téma. Ale pochopitelně můžete klást dotazy, pan Raimond. Děkuji, abych měl také stručnou otázku. Není nám úplně jasné, uh, jak bude tedy probíhat to vaše převzetí funkce komisaře pro rozpočet a tak dále. Takže mohl byste nám k tomu něco říct, jak bude probíhat předávání vaší stávající agendy? Um... Děkuji. Je to takové interní pravidlo parlamentní a je to v jednacím řádu. Takže to vysvětlíme. Kolega Maragal. Děkuji, já si myslím, pane předsedo, že to není jenom naše odpovědnost formulovat otázky, ale že to je naše právo. A mně se zdá, že pan komisař Ettinger tady vystupuje jako člověk, který je odpovědný za digitálního trhu, takže máme nejenom právo, ale v tomto případě také povinnost zeptat se, pokud máme nějaký zájem či pochybu, eh, nebo pokud jde o dodržování eh, etického kodexu, či pokud jde přímo o problematiku digitálního trhu. Takže já si myslím, že je nutné, abychom se tady vyjádřili. I v tomto případě, pokud jde o konkrétní účel návštěvy pana komisaře v Maďarsku, vzhledem k tomu, že tato návštěva nebyla registrována na webových stránkách pana komisaře. Já si myslím, že je dobře, abyste řekl, jaký účel měla tato vaše cesta, kde jste vystupoval jako člověk odpovědný za digitální trh a já si myslím, že eh, čekáme také na to, že také zrealizujete, pan předseda přerušuje řečníka, pan Bony. Thank you very much, Mr. Mnohokrát děkuji, pane komisaře. Musím vám poděkovat za vynikající práci, kterou odvádíte jako komisař, který má na starosti digitální jednotný trh a veškeré otázky digitálního prostoru. Infrastruktura teď vlastně usnadňuje život pro naše společnosti a podniky do budoucna. Ovšem jedna malá otázka. Jak hodláte spolupracovat s vedením a s těmi, kteří řídí místní samozprávu, protože pokud chceme dosáhnout cíle, včetně 5G, 5G infrastruktury, tak to bude zásadní, abychom se vyhnuli tomuto vyloučení venkovských oblastí. A jak motivovat podniky? Protože je to na nich, kteří rozhodují o investicích. Do 5G je třeba investovat mnohé a také pro členské státy. Je třeba, aby některá rozhodnutí padly stejně se, je, omlouvám se, řečník je přerušen, paní Griffin, další otázka. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že cenová dostupnost je zásadní a přístup k digitální ní technologie je základní právo. Já myslím, že toho nikdy nedosáhneme, také se obávám, že lidé jak si propadnou tou sítí mezi spolupráci českých států. Tady musíme mluvit jasně, co pokud jde o politiku, mluvíte o dopravě 30. listopadu máme zimní energetický balíček, energetická efektivita, digitalizace efektivity je zásadní na každé jedno procentní, jedno procent random vzestupu cen můžeme eh, dostat tisíc lidí z energetické eh, chudoby pomocí chytrých energetických toků a podobně. Jak spolupracujete s dalšími komisaři, abyste dosáhli dekarbonizace rychlého energetického toku a podobně? Děkuji. Pan Tošanovský, další řečník. Předsedo, chtěl bych také poděkovat panu komisaři za představenou a velkou, velkou energii vkládanou do digitální, eh, digitálního světa, to doufám si to takto říct. Velmi souhlasím s tím, to, co říkal, že je potřeba velkých investic do výzkumu, vzdělávání a kybernetické bezpečnosti. Tam myslím, že napření veřejných prostředků je velmi v pořádku. Mám velký otázník a spíš dotaz. Eh, Hovořil jste o standardizaci jazyků. Já v výpočetní technice a v informatice se pohybuji celý život. A to je takový vysněný svět, že budou všichni mít jeden jazyk. Nikdy se to nestalo. Nikdo není schopen dnes rozhodnout, jestli iOS nebo Android je lepší. Proto si myslím, že důležitější, a vždy to tak bylo, že to bude, by mělo být definováno rozhraní, eh, které tak, aby tyto heterogenní systémy spolu komunikovaly. Velmi důležité je to v této chvíli, kdy máme na stole velmi obsáhlý balík kodexu, bereku, Wi-Fi jako malého, malého systému, ale toto bude velmi důležité nastavit, kde administrativa má vstupovat a kde máme vytvářet to velmi svobodné prostředí tak jak se to podařilo Bereku s jeho prof, vysokou profesionalitou a e, velkou nezávislostí. Můj dotaz je, jestli máme přesně a máte, máte představu té administrativní uh, roviny Thank you very much, colleague. a té konkurenceschopnosti. It's one minute, 30 uh, seconds is slightly... Děkuji, pane kolego. Pan Butikofa. Do minuty, prosím. Samozřejmě, pane předsedo. Musím říct, že jsem překvapen, že na jedné straně tento výbor mě pověřil zpracováním zprávy o digitalizaci průmyslu a na druhé straně má maximálně jednu minutu na dotaz. To se mi zdá dosti nepřim, nepřiměřené v tom zbývajícím čase se pokusím položit dvě krátké otázky, pane komisaři. Za prvé německý průmysl má určitou referenční architekturu pro digitalizaci v oblasti výroby, manufakturingu. Spolupracujeme teď na tomto základě s IIC a s celou a, a, a pokročilo ku předu, ale co neexistuje, je evropsky integrovaná snaha v této oblasti. Co chcete dělat k tomu, aby se to změnilo? Druhá otázka v souvislosti s iXtromem a případy Kuka jste tematizoval tyto věci, jak můžeme zajistit, aby některé technologické výdobytky evropského průmyslu prostě nebyly jaksi odst- kupovány bokem nebo nepřicházely niveč. Co chcete v praxi udělat místo kritických připomínek. Já jsem ještě nedokončil, pane předsedo. Jsou určité snahy směrem k tomu, Předtím jste povolil více než 45 vteřin mému kolegovi, tak mě povolte aspoň 20 vteřin. Nějaké snahy o to, abychom se přiblížili americkým systému předseda přerušuje. Lost three minutes. No. Přišel jste o tři minuty a vlastně jste nepoložil žádnou otázku. Žádnou otázku v rámci strukturovaného dialogu. Měl byste být vůči mě spravedlivý, pane. Pan Rubik? Děkuji, pane předsedo. Já bych se zajímal o to, co se týká zprávy o roamingu, který vlastně bude na pořadu, máme na programu a slíbili jsme veřejnosti, že bude roam like, like at home. A nyní tedy se jasně říká, že vlastně telekomunikační průmysl by měl, chce zůstat ve svých národních hranicích. Pokud tedy telekomunikační průmysl zůstane ve svých národních hranicích, tak musíme popřemýšlet, jak chceme vytvářet ten digitální jednotný trh, protože pokud telekomunikace se nedostane na tento trh se svými technologiemi, a zůstane tak je zde vlastně nebezpečí, že jak vytvoříme vůbec pokrytí 5G a digitální jednotný trh ve všech eh, evropských zemích na stejné úrovni. Čili jakým způsobem, jak eh, můžeme tady toto prosadit a jak postupovat. And next, next question. Další otázka. Pan Schaffhauser. Já budu velmi stručný, děkuji. Já vás nebudu obvinovat za tu cestu do Maďarska, já si myslím, že to je nemístné, co musí, máte být prv, za prvé dobrý komisař. Já bych měl několik otázek, proč v evropském cloudu jste se neobrátili na největší evropskou společnost OVH. Proč v tom vašem postupu i i technology jste se nesnažili zcela zvládnout na evropské úrovni software a hardware? Mám na mysli zejména mikroprocesory, tu jednotku, kterou máme s STM. Proč jste neposlouchali u toho evropského cloudu průmyslové výrobce a neobrátili jste se na stoprocentně evropské podniky? To prostě nedokážu pochopit. Děkuji. Much. Mnohokrát děkuji. A pan Zorino. děkuji, pane komisaři. Já skutečně také jsem velice překvapen a šokován, že se budete zbavovat vašeho portfolia. Co se týká technologie, modely přístupu, ty se vyvíjí. Hovořil jste o mega, do, mega údajích, 5G přístupu a konečný cíl by mělo být univerzální všeobecný přístup k internetu a k digitálním službám. A, ale neměli bychom se omezovat pouze na technologii, protože ta může zastarat. Takže mám dvě otázky. Za prvé, jak eh, budete provádět všechny tyto akce a můžeme přitom vytvořit pobídky k tomu, abychom se odlišili, abychom byli více konkurenceschopní v digitální oblasti. Co si myslíte o identitě digitální? Můžeme ji definovat na základě nabídky, poptávky? nejenom, to znamená nezohledňovat pouze nabídku, ale také díky poptávce můžeme být konkurenční na tomto trhu. A poslední řečník na seznamu, paní Sander. Děkuji. Pane komisaři, já bych také chtěla přivítat vaše akce, vaše působení velmi pozitivní na vytváření tohoto jednotného digitálního trhu. Diskutovali jsme, než jste přišel o akčním plánu pro zpráv, eh, státní zprávu online ten akční plán je velmi pozitivní a zejména právě pro občany, ale také pro naše podniky, zejména pro malé a střední podniky. A aby tady toto fungovalo, pane komisaři, obecně v rámci digitální sféry, tak je potřeba, aby zde byla důvěra. A aby zde byla důvěra, tak musíme mít bezpečnost, zabezpečení. Takže bych se vás chtěla zeptat, jaké nástroje máte pro posilování bezpečnosti. Mluvil jste o labelech, o těch certifikátech. Můžete nám o tom říci trochu více? Děkuji. Uh. bez mikrofonu. Well, so we... Děkuji. Takže požádáme komisaře, aby odpověděl na všechny dotazy. A teď na adresu pana Butikofera. To bylo skutečně z vaší strany nečekané. Měl jste požádat kolegou, pana Javora, aby vám věnoval jeho čas. Tři minuty, abyste Měl jste zpravodaji dát možnost promluvit jako první, tak jak to děláte běžně, říká pan Butikofer. Takže to není fér. Ano, vy jednáte nefér. Máte slovo. Takže na začátku náš návrh copyright, pro který jsou příslušné jiné výbory v parlamentu. Já prostě je určitě ve vašem zájmu se zapojit do návrhu copyrightu, protože kreativní ekonomika je důležitá součást našeho hospodářství. U toho návrhu o copyrightu jde o to, aby byl vyvážený, abychom dosáhli rovnováhu mezi zájmy uživatelů, všechno, co se týká informací, eh, toko informací, co se v oblasti filmů, písnič, písniček a tak dále, aby mohli číst, poslouchat, dívat se na tyto obsahy a aby zde byla také rovnováha, vyváženost pro kreativní průmysl pro autory scénářů, knih, pro novináře, filmové režiséry, herce, skladatele, hudebníky, zpěváky. A mělo byste vlastně být tato spravedlivá rovnováha. A pak je zde také otázka, jakou roli zde vidíme pro kvalitu ještě pro noviny a časopisy. Já jsem ochoten, co se týká kreat sektoru kreativního, také přijít sem a hovořit o tom. Potom jsou zde jiné výbory v tomto parlamentu, které jsou také partnery pro tyto rozpravy. Ale já jsem vždy ochoten vést tyto. Kolega Raimond se, zep, se ptal na eh, ještě zde nemáme žádné návrhy. Členský stát Bulharska kdo bude zastupovat, kdo bude bulharským komisařem nebo komisařkou. A jedná se zde o změnu tedy mého portfolia, čili otázka, kdo by měl nyní mít na starosti digitální oblast, kdo převezme, kdo, jak, bude mít tedy odpovídající profil ta žena nebo muž, který bude navržen za Bulharsko, nebo se provede určitá rošáda v komisi, o tom musí rozhodnout předseda. Ne se kdy byly tady, jemuž byly tedy předány nominace komisařů, který zná tedy jejich životopisy, kom, kompetence a tak dále. Já do konce prosince ještě budu plně angažován v této oblasti a Samozřejmě budu také ochotně podporovat eh, mého následovníka nebo následovnici v těch začátečnicích eh, krocích, aby pokračoval ve stavbě těchto kamenů při stavbě digitálního jednotného trhu. Poslanec Bony se ptal, jak spolupracují nebo jak jsou zapojeny členské státy. Některá některé oblasti politiky vidíme, že je tam určitá zdrženlivost v radě, pokud jde o e- poevropšťování této politiky v digitální oblasti, ale mohu říct si, že že členské státy stejně tak v radě jako v odborných skupinách jsou připraveny investovat nebo zapojovat se do poevropšťování, digitalizace a podpořit tyto protože si uvědomují, že v digitální, do digitální eh, um, odvětví žádný členský stát není dostatečně velký, pokud chceme dohnat eh, náskok Spojených států a některých jiných, čili musí spojit své síly v tomto. Pan poslanec Butikofr položil otázku. Já jsem byl na ročním setkání IIC, Industry kde jsem byl jako partner pro rozhovor, je málo, bude málo oblastí, kde průmysl jednoho členského státu v Evropě pokročil tak dopředu jako Industry 4.0 v Německu s bytkom a tak dále v rámci spolkového ministerstva a spolkových zemí. To znamená, zde vlastně by se měly ostatní členské státy k tomuto připojovat. Možná, že projekt Industry 4.0 by měl být určitý referenční pojem. V Rakousku se ho říká Industry 4.0 a Rakousko, v Itálii Industry 4.0 Itália, ale ten pojem by se měl také asi poevropštit. ale je to, tato platforma je určitě užitečná pro celoevropské hospodářství a proto bychom měli co možno nejlépe integrovat tuto platformu do takzvané platformy platform, protože před několika měsíci jsme hovořili o zřízení této platformy platform. Tam bude Smart Factory, Industry 4.0, a potom tam mají, jsou také určití vlád, zástupci vlád s tím cílem, probíhalo to v Rumunsku například, ve Sloven, ve, na Slovensku, aby se založily tyto odpovídající národní platformy. Kuka, Almstrom a další případ, příklady. Otázka zní, potřebujeme takové toto na evropské úrovni někteří ministři v radě o tom diskutují. Já tedy dělám následující. Asi 1,8 miliard za rok jsou tedy prostředky na výzkum, které investujeme do projektů v oblasti robotiky například. Tam jsme investovali asi 100 miliard euro. A v, to, v oblasti výzkumu můžeme zapojovat podniky jakožto partnery, ale můžeme akceptovat pouze takové, jejichž výzkumný standard a zkušenost, jejich know-how je, zůstává v Evropě. To znamená, Kuka je skutečně vůdčí podnik v robotice, partnerství veřejného a soukromého sektoru, jejich že výzkum a vývoj tedy je v, Evrops, na, v Evropě tedy. A proto když budeme přemýšlet o příštích rozpočtových prioritách pro Horizon 2020, za jeden, dva roky například, tak bychom měli také postupovat na tomto základě, abychom měli silnou pobídku pro tyto podniky. Ne, nezávisle na tom, kdo je majitelem, kdo jsou akcionáři, ale uh, důležité jsou tato partnerství, aby zůstávala v Evropě, aby se vytvářela přidaná hodnota pro naši evropskou rodinou, výzkumnou rodinu. Další téma. Mě zda máme takové nástroje na evropské úrovni, to bychom se museli zeptat i jiných komisařů odpovídajících za evropský průmysl. My jsme samozřejmě čím otevřenější eh, přístupu na jiné trhy, ale musíme mít určitou přílež, určitou možnost nezmeškat eh, stávající příležitosti. Co se týká ef, eh, energetické efektivnosti a spotřeby energie, máme zde projekt Smart Cities and Communities, tím vlastně to je společná práce s DG Move, DG Clow. Zapojeno je také DG Connect a DG Ina. A zde rozvíjíme s partnerskými městy určité vzorové projekty, aniž by se omezila kvalita života, aby se optimalizovala doprava, ef- efektivní eh, energetické zdroje a využívání energií v obytných domech, aby se tedy významně snižovala spotřeba energie a emise skleníkových plynů samozřejmě odpovídajícím způsobem téma roamingu zde také zaznělo. Máme určitý časový plán 15. června příštího roku by se měly odbourat roamingové poplatky na evropských trzích, ale k tomu bychom museli v parlamentu a v radě eh, schválit legislativní akty, to znamená ten návrh, jak vlastně toto eh, prosadit v retailové oblasti. Ono to má dvě strany. Na jedné straně je zde určité řešení v rámci balíčku, ale vyžaduje to souhlas všech zúčastněných stran. V minulých týdnech jsme hovořili o Bereku, ti regulační úřady tedy. Je zde určitý výbor v radě, který se zabývá naším návrhem. Máme zde ještě konkrétní problém v, leto, v Lotyšsku jsou poplatky za telekomunikační služby jen zhruba šest, tvoří jen zhruba šestinu poplatků v, Irska, v Irsku. Takže když irský občan by Doufejme, že tedy ty roamingové poplatky budou v červnu příštího roku odborány. Pokud si tedy obstará SIM kartu lotyšského operátora, ale bude žít v Dublinu, a bude telefonovat na mlinu nebo využívat z příslušné služby nebo zda, bude telefonovat z Dublinu do Londýna nebo do Bruselu, tak by lotyšský opera, telekomunikační operátor na velkoobchodním trhu musel zajistit ty odpovídající, nakoupit stejně tak draho ty distribuční jednotky jako na retailovém trhu aby vlastně se to na konci platilo. A tady to zneužívání v uvozovkách, aby to bylo zajištěno nebyrokriticky a bez omezování množství dat, přepravy množství dat, anebo bez regulace, to je ten nejtěžší úkol, který, na kterých pracuje jí mý odborníci ve spolupráci s odbornou skupinou rady. Protože je jisté, když lotyšský telekomunikační operátor by tak postupoval, tak by vlastně zástupce Lotyšska v radě byl proti, protože samozřejmě jsou zde určité rozdílné zájmy našich členských států, ale přesto jsem optimistický v tom, že v červnu příštího roku se nám podaří dosáhnout obourávání roamingových poplatků. STM. K tomu k tomu tématu mikroelektroniky jsem v březnu letošního roku začal zabývat určitými projekty v, v veřejném zájmu. Pět členských států, Německo, Francie, Nizozemsko a dva další, nevím přesně, které se zapojily. A nyní diskutujeme s Belgií a Rakouskem. A před několika dny se konala konference se zástupci průmyslu a setka. A oni vlastně říkají také, že s tímto partnerstvím Evropské unie, členských států a průmyslu se nám to podaří. A máme prostředky z evropského rozpočtu, které mohou potom, které se mohou zdvojnásobit z těchto pěti členských států a potom přispěje průmysl. Jsou zde dva relevantní hráči, zejména v této oblasti. Hlavně tedy jsou zde azijští, čínští poskytovatele. Ale zeptejte se prosím vašich partnerů v STM. Ta konfer- konference byla minulý týden ve čtvrtek v Římě. To byl velký úspěch. A já jsem samozřejmě také dále k dispozici. A poslední bod. Nyní musíme příslušnou směrnici implementovat v jednotlivých členských státech měli, protože otázka kybernetické bezpečnosti souvisí úzce s důvěrou občanů v cloudové služby k zajištění proti teroristickým útokům, špionáži a proti dalším zásahům. Je to, to je nesmírně důležité, čili zde je určitá evropská kultura, s těmi certifikáty bychom měli rozvíjet tyto evropské standardy. Čili děkuji vám za vaše otázky. Uh, thank you very much. Děkuji vám. Doufáme, že se s vámi, pane komisaři, budeme setkávat i v budoucnu, jakožto místo předsedou pro rozpočet a lidské zdroje, tak jak už jsem tady kolegům oznamoval a jak oznámila Evropská komise. Pro tentokrát eh, vám děkuji za vaše vystoupení, děkuji vám za veškerou vaši práci a veškeré úspěchy, kterých se vám podařilo dosáhnout v oblasti digitální ekonomiky a společnosti a v rámci našeho trvalého strukturovaného dialogu mezi výborem ITRE a Evropskou komisí, kterou jste, pane komisaři, zastupoval vy. Děkuji vám. Okay, good. Uh, dear colleagues, uh, we are, we are... Vážení kolegové, máme trochu spoždění oproti programu. Takže dostáváme se k dalšímu tématu, eh, což je téma za Hrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy. Tady je zpravodajkou, respektive navrhovatelkou paní Matias z GUE. Dovolte, abych připomněl, že zahrnutí emisí skleníkových plnů, plynů a jejich pohlcování v tuto chvíli řeší pouze mezinárodní závazky podle Kyotského protokolu. Nikde jinde to ošetřeno není. Kyotský protokol omezuje Evropskou unii a každý jednotlivý členský stát eh, v tom, jakým způsobem zajišťují, aby se strategie LULUCF eh, nevyužívala k tomu, že se vytvářejí další emise. Cílem tohoto odvětví musí být dále se rozvíjet v Evropské unii. A my máme dnes k dispozici návrh, jehož tématem je stanovit a určit, jakým způsobem zapracovat LULUCF do evropského klimatického a energetického rámce od roku 2021. Výbor ETRI, ITRE bude zpracovávat v tomto případě stanovisko pro výbor pro životní prostředí, který je hlavním výborem. Několik aspektů LULUCF jsou více než relevantní pro náš výbor, například následky změny ve využívání půdy, pokud jde o jeho, její disponibilitu pro zemědělství, stejně jako využívání lesní biomasy v oblasti bioenergetiky. Paní Maria S Matias eh, zpracovala stanovisko, poprosím, aby zahájila diskuzi. Ano, děkuji, pane předsedo. Děkuji za vaše vystoupení. Vy jste vlastně hodně schrnul to, co jsem sama chtěla říci. Jedná se o první výměnu názoru k tomuto velice důležitému tématu. Myslím si, že návrh Evropské komise vítáme ty záležitosti, o kterých jste hovořil, pane předsedo, ty jsou obsaženy v kyotském protokolu a Evropská unie eh, přistupuje k celé věci spíše omezeně, přesto je potřeba najít evropské řešení pro období po roce 2020. Konkrétně hledáme takové řešení, které bude zohledňovat nutnost eh, provádět pařížskou dohodu o klimatických změnách. Náš výbor tedy zde má svou roli, svou odpovědnost. A je tady několik věcí, které bychom určitě měli eh, zapracovat do našeho stanoviska. Já jsem se sešla dnes se stínovými zpravodaji, když jsme hovořili o využívání krajiny a změny ve využívání krajiny a lesnictví, tedy LULU-CF, tak jsme se shodli, že jsou to záležitosti, které mají souvislost s emisemi skleníkových plynů a tudíž to skutečně spadá také do odpovědnosti našeho výboru. Souhlasím s Evropskou komisí, s jejím přístupem k tomuto návrhu a myslím si, že Evropský parlament se asi s Evropskou komisí na základním přístupu shodne, pokud jde tedy o problematiku CF. Musíme zohlednit ještě další věc a to jsou, to je systém výměny emisí. Je potřeba věnovat pozornost otázkám energetiky, průmyslu a dopravy a nesmíme zapomínat že v budoucnu stojíme o společnost, která je méně závislá na fosilních palivech. Pokud chceme dosáhnout potřebného snížení emisí skleníkových plynů, tím se dostáváme k dalšímu bodu, byť to není přímo odpovědností našeho výboru, ale musíme to zohlednit. A to je že naše kroky by měly směřovat k podpoře biodiverzity, efektivnímu využívání půdy a vodních zdrojů. To jsou záležitosti, které se musí odrazit v tomto stanovisku za náš výbor. Tady bych viděla propojení na inovace, zejména pokud jde o biodiverzitu a využívání krajiny. To jsou skutečně zásadní záležitosti. myslím, že biodiverzita by měla být klíčová v naší rozpravě. Třetí věc. Musíme zajistit naprostou transparentnost eh, ve všech oblastech, kterým se budeme věnovat. Musíme být transparentní, pokud jde o zdroje údajů, použitou metodiku, tak aby naše informační zdroje byly transparentní a veškeré informace, které budeme brát v potaz, mohly být pak sdíleny a využívány členskými státy. Vítám tuto první rozpravu v našem výboru. Samozřejmě nečekám, že dnešní rozprava bude vyčerpávající, ale těším se na názory jiných politických skupin, tak abych měla lepší podklad pro zpracování tohoto stanoviska. Chtěla bych samozřejmě zohlednit vaše názory, kolegové. Takže pokud jde o průmysl, energetiku, výzkum, dopravu, inovace, toto jsou oblasti, které by měly být pro nás vodítkem. Nyní paní Ajuso za EPP. Děkuji, pane předsedo, děkuji také paní zpravodajce za její vystoupení. Jedná se o první diskuzi, takže poukážu pouze na některé obavy, které mám. Za prvé, tento návrh je úzce spojen se systémem ETS, s povolenkami na emise a takzvané sdílení úsilí členskými státy. Je logické, že tento návrh eh, souvisí s tím prvním, měla by ta být eh, určitá flexibilita a možnost tyto návrhy i časově sladit. Nevím, jestli je dobré, abychom oba dva návrhy probírali zároveň a paralelně. Tento návrh eh, hovoří o dvou časových eh, lhůtách nebo obdobích eh, pro výpočet. Je to rok 2021 až 2025. Já si myslím, že by tady mělo být možnost převádět eh, ty emise z jednoho členského státu na jiný, vyměňovat si je a také převádět je z jednoho eh, období do druhého. Kdyby absorpce byly větší v jednom období, bylo by je možné <clears throat> zohlednit eh, v období následujícím nebo naopak kompenzovat vůči jinému členskému státu. Na toto bych se chtěla zeptat spíše Evropské komise. Pak je tady téma Eh, využívání dřeva. Vypadá to matematicky tedy velice komplikovaně. Paní zpravodajka hovořila o nutnosti transparentnosti. Já bych se tedy chtěla zeptat, eh, když tady vytváříme nějaká pravidla, budou stejná pro všechna členské státy, protože tento vzorec, který je nám tady předkládán. A když se vezmete délku životnosti dřevěných eh, výrobků, Myslím si, že když tam budou drobné změny ve vstupních veličinách, může to vést eh, potom k velkým změnám ve výsledku. Teď už to vezmu zrychleně. Je tam 280 miliard eh, tun jako eh, taková zastropovaná hodnota. Může dojít k navýšení této prahové hodnoty a dále už pan předseda přerušuje řečnici, nyní paní Kumpula Natry. Thank you very much. Uh... Mnohokrát děkuji. Naše zpravodajka se u, ujala těch nejdůležitějších eh, věcí pro ITRE, pro INVEL. Pochopitelně, když mluvíme o lesu, tak mluvíme o tolika věcech, to platí i pro zemědělství. Není tedy možné mluvit o inovacích do budoucna nebo energii nebo obnovitelných zdrojích, aniž bychom eh, zohlednili i bioekonomiku. Takže já mám za to, že tento návrh je poměrně dobrý jako základ, protože musíme reagovat na klimatické změny a víme, že všechny biomateriály mohou eh, fungovat i jako forests as when we then out biomaterials, but jako pohoucovač pochopitelně zalesnění je nejlepší, když je to zalesnění udržitelným způsobem a ostatně takto se parlament vyjádřil k této strategii, takže je dobré mm, se starat o lesy kvůli vláknům, bioenergii, no, novým bioproduktům, novým způsobům, jak zmírnit klimatické změny, takže bych um, ráda, by se náš výbor vlastně orientoval uh, nějak pozitivně ku předu. My se podíváme do 90. let, ale bylo by dobré nějak motivovat péči o půdu. Um, tyto kalkulace jsou velice důležité. My jsme mluvili o flexibilitě, já bych řekla, že toto je jedna věc, využití půdy ETS a pak tyto cíle, které mají jednotlivé členské státy. Takže je třeba se dívat na celý obrázek, ale z mého hlediska je nejdůležitější dávat pobídky pro nejvší využití a produkci zohledňující dřevo, suroviny, environmentální záležitosti, vše, co může les nabídnout. Děkuji. Jménem Alde pan Fedole. Děkuji mnohokrát a děkuji za ty úvodní připomínky. Rozhodně je to velice důležité téma, boj proti klimatickým změnám, to je důležité pro nás, pro všechny, ale uh, Neměli bychom vytvářet legislativu, která pozastavuje ekonomiku, jak tady říkala kolegyně. A my víme totiž velmi málo o tom, co může produkovat v dnešní době les, takže by bylo dobré se odkázat na substituce. Máme dnes chemické produkty mm, založené na pevných eh, komponentech a ty by mohly být produkovány i eh, z lesních produktů. Mm, dejme tomu v oděvnictví bychom mohli využít celulózy na místo dalších environmentálních aspektů a špatně produkované bavlny. To jsou pouhé příklady. Není pochyb o tom, že legislativa um, ovlivní lesy, nicméně nesmíme uh, porušovat trhy. Um, možnost vytváření pracovních míst. Jistě to přispívá ekonomice ve Finsku, Švédsku, také části eh, Rakouska, Německa. To přispívá eh, veřejnému rozpočtu. Myslím, že ve Švédsku v minulém roce vyprodukovalo dřevařství čtyřikrát větší hodnotu pro státní rozpočet než automobilový eh, průmysl. Hodnotící zpráva uvádí, že udržitelnost dřeva nebo energie vytváří největší energetické udržitelné užitky, ale to také záleží na výpočtech. Eh, Pokud budeme vypočítávat na základě ekologických záležitostí, tak musíme vzít v potaz i určitá pravidla pro zprávu lesa, abychom nevytvářeli ve výpočtech překážky pro nás samotné. Momentálně dochází ke snahám o eh, zalesňování, dejme tomu v Irsku, ve Švédsku, v Finsku. My máme restoucí dřevařský sektor. Na celém kontinentu dřevařství roste, ale jsou tam ještě části, kde deforestace je velmi vážným jevem. Aha, musíme vzít všechny aspekty v potaz. Děkuji jménem zelených Pan kolega Jafor. Děkuji a děkuji zpravodajce za práci. Uvítáme možnost tento sektor zakomponovat do celkového rámce. Ten návrh komise eh, je podle nás pozitivní, nicméně je, možn, je tam prostor pro zlepšení. V rámci nařízení bychom se měli zaměřit na následující věci. Ambice. Sektor musí přispívat eh, k doladění závazku podle eh, pařížské úmluvy. Eh, lesy jsou v tomto ohledu zásadní. Eh, nařízení by mělo být ambiciozní v případě především negativních emisí, které produkují lesy. Jejich role by měla být posílena, aby zachovávaly větší roli CO2 pokud máme dosáhnout úrovně 2,5 Takzvaný single accounting. Jsou tady pravidla pro zúčtování, nicméně tři různé metody, které by mohly negativně ovlivnit transparentnost systému s tím, že by tam byly nadále mezery. Udržitelné využívání biomasy je důležité, aby návrh toto zohlednil přátelským způsobem, to znamená, aby eh, nepřispívalo k vytváření hm, uhlíkových zdrojů. Na závěr mi dovolte říci, že toto je zásadní pilíř pro energetický rámec 2030, včetně o směrnice o sdílení a výměny uhlíkových emisí. Proto rád budu spolupracovat s dalšími kolegy pro doledění tohoto návrhu. Mnohokrát děkuji, pane kolego, za toto. A jménem e pan Kohlíček. Předsedo, já bych měl několik drobných poznámek eh, praktického rázu. Samozřejmě kalkulace přínosů při zachycování kysličníku uhličitého u lesa je důležitá, ale je třeba si uvědomit, že něco jiného je les ve Švédsku, něco jiného je les někde na jihu Španělska nebo Itálie, to složení těch stromů je úplně jiné. Jediné, co mohu jako odpovídající věc eh, doporučit, tak to je eh, kalkulace přírůstku dřeva na pni. Tam jsme schopni v celku jednoduše vypočítat přírůstek dřevní hmoty, ať už je to na severu nebo na jihu Evropy. Eh, chtěl bych upozornit, že kdysi dávno, není to tak dlouho, asi 30 let, byly snahy Eh, zlepšení, ke zlepšení té situace bilance CO2 zalesňováním v oblastech i mimo Evropu. Eh, v Alžírsku třeba byl velký eh, projekt zalesňování severního okraje Sahary. Přesahovalo to do Maroka. A pokud vím, tak v současné době na jižním okraji pouští Gobi Číňani rozvíjejí velký projekt Eh, zalesňování, protože jim to ohrožuje eh, ty suché části eh, jižního okraje Gobi, velká města, jako je Peking a další. Otázka je, do jaké míry tyhle zalesňovací projekty, které samozřejmě nejsou ojedinělé a konají se v řadě míst světa, zahrnout do této zprávy. A tak bych ještě nabídnul jednu věc. 70 planety Země je oceán uprostřed Tichého oceánu a uprostřed Atlantického oceánu jsou obrovské kry zlomků plastů, které jsou takovým divným územím a vlastně se s tím nic nedělá. A je to také výsledek této civilizace i evropských odpadů, které odcházejí s velkými řekami nevím, jak to pojmout, ale ty plasty jsou dneska už všude. Jsou v sedimentech hlubokomorských, ale plavou také na povrchu těch oceánů a třeba ten Atlantický ostrov je větší než plocha Ukrajiny. Takže to je věc, kterou bychom se měli také do budoucna zabývat a nějaký uchopit, jestli je s tím něco možné dělat racionálně, protože to je skutečně ohrožení životního prostředí na planetě, protože pod takovým ostrovem logicky ten prostup slunečních paprsků je daleko horší a také vývoj planktonu a e, dalších složek životního prostředí je horší. Děkuju. Thank you very much. Um, kolik... Děkuji, kolega jean Thank you very much, Mr. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Celkově ty komentáře, které tady padly, jsou velmi příznivé. Já jsem eh, zastupoval EU v Marrakeši v rámci COP21 jsme rádi, že tyto signály padly v Paříže i v Marrakeši. Všechny aspekty ekonomické aktivity mají svou roli. Není možné vyjmout jedinou oblast a pochopitelně velkou roli hrají eh, lesy, pokud jde o zmírnění emisí a také v oblasti energetiky, pokud jde o biomasu. Kolegové tady poukázali na určité věci, které musím zopakovat. Výpočty. Především s ohledem na biomasu. Můžeme mluvit o obnovitelnosti pořád dokola, ale nesmíme zapomínat na to, jaký dopad to má na dopravu a další věci. Také bychom se měli zaměřit na lesy z hlediska cirkulární ekonomiky. Jak jaký bude život těchto lesů předtím, než budou využívány. Pochopitelně vlákno, celulóza a takovéto věci, to bychom měli všichni povzbudit. To má také spojitost s kapem. Dojde k revizi kapu společné zemědělské politiky. Musíme vytvářet pobídky pro zalesňování eh, v marginálních půdách, které se využívají pro neziskové podniky, pro produkci hovězího a dalšího, které produkují skleníkové plyny a to bychom mohli uh, vyvážit příznivým zalesňováním. Děkuji. Pan Odheim, který má na rozstěrosti půdy, inovaci pro DG, pro klima v Evropské komisi. Máte slovo. Uh, děkuji, pane předsedo, děkuji za tuto možnost krátce zareagovat jménem Evropské komise. Ceníme si toho, že výbor ITRE se věnuje této problematice hned od počátku celého procesu. Využívání krajiny, změny ve využití krajiny a lesnictví LOLO-CF, to je velice důležitá složka klimatické politiky jako celku. Znovu bych chtěl říci, že tato problematika není úplně nová, že už se reguluje kjotským protokolem a my jsme také zavedli evropskou legislativu v podobě rozhodnutí z roku 2013, které představuje první krok k zapracování této problematiky do naší klimatické politiky. V roce 2013 jsme se soustředili na monitorování a započítávání, tak abychom měli lepší představu o informacích, o údajích, o tom, jaký je rozsah pohlcování emisí, které souvisejí s různými činnostmi a v této souvislosti jsme dosáhli pokroku. Nový návrh nyní obsahuje povinnost, které už, povinnosti, které už nyní máme v rámci Kyotského protokolu a převádí je do našich klimatických cílů do roku 2030. My bychom byli rádi, aby tento návrh zajistil, aby po pravidlech započítávání vyšel sektor LULUCF neutrálně, to znamená, že členské státy by v něm nevytvářely žádné emise. Domníváme se, že to podporuje aktivní zprávu lesních zdrojů a půdy obecně a to je užitečné i z hlediska klimatu, protože tak můžeme dosáhnout vyššího navýšení, produkovat více dřeva a tím eh, nahrazovat fosilní zdroje což je opět pozitivní. Byly tady některé konkrétní otázky, jakým způsobem to je s těmi dřevěnými, eh, respektive produkty ze dřeva. My o tom mluvíme v našem návrhu takto explicitně a konkrétně, protože to skutečně může mít pozitivní dopad předkládáme návrhy, jak eh, zakomponovat a započítat tyto eh, výrobky z vytěženého dřeva do eh, toho pohlcování. Pokud jsou to výrobky ze dřeva, které je skutečně vytěženo a může být tedy započítáno do toho půlu uhlíku. Jsou tady tedy substituční efekty, které považujeme za jednu z výhod Další otázka se týkala vazby mezi návrhem o využívání krajiny a eh, rozhodnutím o sdílení rizika pro sektory mimo ETS. My navrhujeme mechanismus flexibility. Ano, tam je těch 280 milionů tun. My jsme si velice pečlivě vše zvážili, posoudili eh, z hlediska tedy stanoveného množství provedli jsme si posouzení dopadu. Třetí aspekt, na který jste se ptali, to jsou účetní pravidla nebo eh, pravidla započítávání pro eh, lesy. Tak tady je náš přístup jedinečný, protože navrhujeme členským státům, aby pokračovali eh, s projekcemi a plány do budoucna a testujeme tento přístup v současném období do roku 2020. Už teď vidíme dobré výsledky, protože umožňujeme členským státům, aby mm, se nastavili své lesnické podmínky individuálně. Děkuji za další vyjádření, která jsme obdrželi a těšíme se na další spolupráci s výborem ITRE v této věci. Děkuji za eh, tyto poznámky jménem DG Eh, klima. Paní Matias, chcete se na závěr vyjádřit? Asi ano, že? Ano, pane předsedo. Já jsem ve svém úvodním vystoupení nehovořila o všech těch záležitostech, které jsou pochopitelně relevantní. Ale problém je také v tom, že jsme prostorově omezeni délkou stanoviska. Každopádně někteří z řečníků hovořili o skutečně podstatných záležitostech, které rozhodně budou začleněny do tohoto stanoviska. Je to otázka výpočtu emisí, otázka týkající se oběhového hospodářství. Myslím si, že každý řečník, který vystoupil, velice užitečně přispěl k této rozpravě a já mohu tyto podněty využít pro své stanovisko a určitě, co kolegové řekli, zohledním při zpracování svého stanoviska ještě všem vám, vážení kolegové, jednou děkuji. Teď pokud jde o časový plán, tak eh, diskuze o návrhu stanoviska 22. až 23. března, pak eh, termín pro pozměňovací návrhy a hlasování v ITRE, to je 11. května, hlasování v ENVY, to je hlavní výbor, 22. června a na plenárním zasedání hlasování proběhne v termínu, který zatím stanoven není. Takže tímto děkuji a dostáváme se k poslednímu bodu na programu jednání. Je to mise ITRE do Portugalska a Španělska, která proběhla od 2. do 4. listopadu. Vyslechneme si tedy informaci o této misi. Delegace se chtěla informovat o obtížích, ale také mm, pozitivech eh, ve dvou jižních státech, periferních státech. Nevím, proč se o nich hovoří jako o periferních státech, protože já je vnímám spíše v srdci Evropy. Možná je to nějaké nedorozumění. Eh, každopádně se jednalo o jejich účasti v Horizontu 2020, eh, což bude naším příspěvkem do zprávy o Horizontu 2020. Takže srdce Evropy zde zastupuje paní Cabezon Ruiz, eh, která je členkou našeho výboru za socialistickou stranu, zároveň ovšem řídila tuto delegaci, zastupovala tam celý výbor ITRE a nyní nás bude informovat o čemkoliv, co by si přála říci k průběhu této mise, velice důležité mise pro výbor ITRE. A ještě požádám tlumočníky, A pan předseda se omlouvá. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. My jsme si eh, přáli, aby tyto periferní země skutečně byly v srdci programu Horizont 2020. Cílem naší mise do Portugalska a Španělska bylo prověřit, jaké jsou eh, zde různé eh, přístupy v těchto zemích, jak pozvednout účast eh, v, ve výzkumném programu Horizon 2020 v zemích, kde ta účast není příliš velká. Takže jsme se seznámili s jejich konkrétními zkušenostmi, mm, získali jsme celou řadu podnětů a návrhů. Během prvního dne Eh, jsme byli v Lisabonu, to bylo 2. listopadu, sešli jsme se s nadací pro technologický rozvoj a národním eh, Národní radou pro výzkum a s výzkumníky, kteří zastupovali různé oblasti, energetiku, vodní zdroje, zemědělství, či e, humanitní obory. A hlavní poselství, které vyplynulo ze strany jak těch výzkumníků, tak státních úřadů v Portugalsku, bylo jednak to, že mají potíže se vstupem e, do PPP mm, se zapojením. E, říkali, že mají také problém se zapojením do IMI a říkali, že je potřeba se více soustředit na menší Eh, státy měly problémy také se zapojením do JTI, do těch společných eh, eh, investičních projektů. Dále se také tázali a to zaznělo také i ve Španělsku, zda by nebylo možné ztransparentnit proces hodnocení žádostí. Říkali, že mají pocit, že se dotace nahrazují stále častěji půjčkami, což opět představuje určité mm, mm, potíže. Poukazovali také na rušení dotací, ke kterému dochází a nahrazování dotací půjčkami. Pokud jde o hodnocení návrhů, tak eh, žádají větší transparentnost. Kromě toho žádali by hodnocení se realizovalo skutečně kvalitně, přesně, relevantně. To znamená, že žádali větší jasnost, pokud jde o ty evaluační zprávy. Dále žádali nebo poukázali na to, že je potřeba eh, zajistit větší možnosti i pro humanitní a společenské obory. Eh, chtěli také vyjasnit interdisciplinaritu. Konkrétně nás žádali, aby v příštím programu i společenské obory měly větší prostor Teď si cení savadního programu Horizont 2020, ale zkrátka měli pocit, že eh, společenské obory přicházejí eh, zkrátka. Hovořili jsme také o externalizaci financování, o externích eh, organizacích a ústavech. To se opakovalo i ve Španělsku. Stěžovali si na nedostatečnou synchronizaci strukturálních fondů a podobných fondů a jejich synchronizaci s horizontem 2020, případně se státním spolufinancováním v rámci strukturálních e, fondů a poukazovali na nekompatibilitu strukturálních fondů a horizontu 2020 také eh, říkali, že třeba se více soustředit eh, na přístup bottom-up, eh, abychom zajistili větší účast malých a středních podniků s tím, že cílem bude posílení konkurenceschopnosti. Také hovořili o tom, že jsou tady určité oblasti, které jako například periferní regiony, na něž by se, měla, eh, na něž by se mělo více dbát, věnovat jim větší pozornost. Následně jsme se eh, přesunuli do Španělska, do Cádizu, eh, kde jsme byli a navštívili Mezinárodní kampus excelence pro oblast moře, CEIMAR. Sešli jsme se s rektory andaluských univerzit. CEIMAR, to je ten kampus excelence, združuje výzkumné instituce pro oblast moře. Koordinaci má na starosti Kadiská univerzita. Hovořili jsme o využívání horizontu 20, 2020. členové CIMAR MAR žádali náš výbor, aby se financování PPP eh, navýšilo eh, v oblasti modré ekonomiky, anebo aby se na to dbalo alespoň v příštím programovacím období. Na druhé straně se zdůrazňovalo, že země jako Španělsko a Portugalsko mají malé a střední podniky, skutečně velice malé, a tak eh, je potřeba to zohlednit, pokud jde o konkurenceschopnost. Dále se eh, objevil požadavek eh, na podporu eh, inovací mezi univerzitami a podniky. Zatím jsou prahové hodnoty nastaveny příliš vysoko, takže žádají jejich snížení, By se zlepšilo možno zapojení univerzita a podniku a zlepšila by se jejich možná spolupráce. Sešli jsme se také se zástupci andaluské regionální vlády a se zástupci Technologického centra pro eh, rozvoj průmyslu a pro vědecký výzkum. I oni přišli se svými návrhy a stanovisky a zdůrazňovali, že důležitá je eh, problematika hm, zprávy a řízení. Konkrétně říkali, že chybí eh, řádné eh, uplatňování zásady adicionality ve strukturálních fondech eh, a žádali, aby stát nahradil výpadky ze strukturálních fondů související s uplatňováním zásady adicionality. Takže žádají určité úpravy v současné evropské legislativě, aby se tento nedostatek vyřešil a aby členské státy mohly nahrazovat eh, ty výpadky ze strukturálních fondů. Eh, obecně podle zpráv, eh, které máme od různých organizací, pokud jde o zapojení výzkumné komunity ve Španělsku, tak ty mm, signály tady jsou poměrně pozitivní. Hlavní problémy, s nimi se potýkají, jsou stejné jako ve Portugalsku, ale ve Španělsku je ta účast, ta její míra vyšší, to znamená, že ty problémy jsou tam menší. Poukazovali například na to, že ve Španělsku je jiná struktura organizace výzkumu než v Portugalsku, což umožňuje vyšší účast. Je tam možná tedy také lepší ta centrální koordinace což se opět pozitivně projevuje na větší účasti Španělska v programech Horizontu 2020. To je ode mě vše. Děkuji. Děkuji Kolega Zavinio. Děkuji, pane předsedo. Já jsem se neúčastnil té oficiální mise, ale jakožto člen výboru ITRE a poslanec zvolen, zvolený za tuto zemi, tedy Portugalsko, jsem se účastnil toho slyšení, které se konalo v mé zemi. Toto slyšení bylo nesmírně důležité a umožnilo nám uh, eh, schromáždit určité návrhy a doporučení pro lepší uplatňování programu v rámci Horizon 2020. Moje kolegyně už nám vlastně prezentovala velmi uceleným způsobem tyto návrhy. Já bych se zaměřil na některé silné myšlenky. Význam rozšíření spektra financování pro málo průřezové oblasti. Je důležité ohodnotit sociální dopad výzkumu a vývoje, zejména v této fázi. Pokud máme zachovat základní výzkum, tak musíme lépe sdělovat, lépe komunikovat o těch výsledcích a vlastně umožnit, aby společnost těžila, mohla využívat těchto výsledků základního výzkumu. Některé projekty jsou velice důležité, ale je důležité podpořit projekty, které jsou teprve na počátku, v té e, úvodní fázi rozvoje. Dochází k rychlejšímu rozvoji a některé projekty ve své úvodní fázi jsou takové, ty takové to zrno, které později umožní eh, další rozvoj, takže Horizont 2020 se nesmí zaměřovat pouze na to, co už přineslo své plody, ale zaměřit se také na to, co v budoucnu teprve přinese své plody. Možná je to poněkud riskantnější, ale musíme jak se se zbavit tady tohoto rigidního postoje. Druhá myšlenka jako doplnění toho, co říkala má kolegyně, je důležité vsadit na posílenou spolupráci v oblastech obecného zájmu a skombinovat národní prostředky s evropskými fondy. A za, zapojit tu, tyto sdílené snahy, například určitá odměna nebo uh, je případem této posílené spolupráce, ale regu- předpisy, legislativa se musí upravit tak, aby skutečně to přinášelo přidanou hodnotu. Tedy, jak říkám, to slyšení bylo nesmírně důležité a dnes jsme, domnívám se, lépe připraveni na tu fázi realizace. Děkuji. Prima. výzkum, projekty výzkumu a vývoje ve Středomoří. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla také poděkovat zpravodajce. Já jsem se bohužel nemohla účastnit této mise nebo delegace, která jela do Portugalska a Španělska, i když jsem spravodajkou pro revizi Horizontu 2020. Já jsem byla předsedkyní mise v Egyptě, která se konala ve stejném období, ale chtěla bych poděkovat za tuto zprávu, kterou nám spravodajka předložila. Byly to Samozřejmě určité mm, záležitosti, které již existují, na které jsme, my jsme pracovali již v rámci minulého eh, volebního období v rámci Horizontu 2020, takže není to příliš překvapivé, ale vzhledem k informacím, které zde zazněly, tak chápeme, že nejobtížnější otázky, které bude potřeba řešit v rámci Horizontu 2020, jsou stále stejné. A v rámci této revize programu v polovině období je důležité, abychom se vrátili k otázkám propojení a doplňkovosti mezi strukturálními fondy a prostředky, které jsou poskytovány v rámci Horizontu 2020. Při zpracování nařízení jsme se snažili abychom se vyhnuli tady těmto zmatkům nebo nejasnostem, ale myslím si, že je před námi ještě hodně práce v tomto. Nemůžeme si dovolit, aby doplňkovost byla pochopena jako náhrada fondu nebo těch prostředků z fondu. Vzhledem k situaci, jak byla prezentována ve Španělsku a Portugalsku, ta, ten postup bottom-up je vlastně také velice důležitý a jsem trošku smutná, když vidím, že nástroje, které jsou poskytovány podnikům, bohužel se často nedostanou právě k těm malým a středním podnikům, které přitom představují tu drtivou část té průmyslové tkáně Evropské unie. Otázka decentralizace zdrojů je také velmi významná. My dále zdůrazňujeme to, že centralizace je příliš vysoká a je důležitá konvergence. Je tam důležité zavést eh, prvky pro posílení této konference, kon, konvergence. Myslím si, že bychom dále měli zdůrazňovat tyto věci. Hovoříme zde o spolupráci, ale nemůžeme. Eh, jsou to stále stejné instituce a země, které toho využívají. A poslední bod, pane předsedo, bych chtěla říci, který také považuji za velice důležitý bylo několik zpráv týkajících se horizontu 2020, ale byla zpráva o pravidlech účasti. A zpravodajka řekla něco, co se mi zdá zásadní. Pokud je tedy něco, co bychom měli změnit, tak to jsou pravidla pro účast, protože nemůžeme mít stejná pravidla pro veřejné instituce a pro velké podniky protože vstupní podmínky jsou prostě jiné, když hovoříme o veřejných institucích a malých a středních podniká, podnicích, tak mají jiný výchozí bod a byla bych ráda, kdybychom mohli věci změnit, protože tak toto nefunguje. Ladies and gentlemen. Dámy a pánové. Tomorrow, nine Poslední věc. Meeting zasedání koordinátorů zítra v 9 hodin a v 10 hodin se bude hlasovat FITRE. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji za vaši trpělivost.